téma závěry zasedání Evropské rady konaného 17. až 18. března 2016 a výsledky summitu EU Turecko. Nyní nejprve dávám slovo předsedovi Evropské rady panu Donaldu Tuskovi. Pane Tusku, máte slovo. Danke, prezident. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážení poslanci, vážené poslankyně. 19. ledna jsem tady v Evropském parlamentu řekl, že EU má před sebou už jenom dva měsíce, chceli zachránit eh, Schengen a že březnová Evropská rada bude posledním okamžikem, kdy budeme moci zjistit, zda naše strategie zafungovala. Pokud by nezafungovala, eh, stály by před námi eh, velké důsledky, jako například zhroucení Schengenu. Eh, tyto dva měsíce jsme zužitkovali co možná nejlépe. Já jsem svolal dva samity, které se téměř výlučně věnovaly této otázce. 7. března Evropská rada přijala tři důležitá rozhodnutí. První z nich se týkalo ukončení dosavadního přístupu, kdy přicházeli eh, nelegální migranti přes balkánskou cestu a tato balkánská cesta byla uzavřena. Toto rozhodnutí vycházelo z předpokladu, že evropské řešení bez dodržování evropských předpisů a bez dodržování šengenského eh, kodexu není možné. Druhé rozhodnutí se týkalo masivního nárůstu humanitární pomoci Řecku. Zřídili jsme nové opatření, nový nástroj a 300 milionů eur by mělo být posláno již letos za prvé Řecku a za druhé dalším členským státům, které jsou eh, zahlceny tou eh, uprchlickou krizí. Také jsme nabídli další pomoc při řízení vnějších hranic v Řecku, včetně hranice s Makedonií a Albánií nemluvě o dalších typech podpory e, od členských států. Třetím rozhodnutím bylo rozhodnutí, které se týkalo e, odesílání migrantů zpět z Řecka do Turecka, těch migrantů, kteří nepotřebovali mezinárodní ochranu. Eh, také vrcholní představitelé přivítali eh, účast to při posílení zpravodajských činností. Turecko souhlasilo s tím, že si převezme všechny nezákonné přistěhovalce, kteří budou zajištěni v tureckých vodách. Na první březnové radě jsem byl také požádán, abych eh, Eh, prostudoval nové návrhy Turecka a zpracoval společný postoj, tak abychom ještě téhož měsíce dosáhli dohody. Tato dohoda byla uzavřena na Evropské radě 18. března. Dohodli jsme se, že všichni eh, nezákonní přistěhovalci, kteří přicházejí z Turecka na řecké ostrovy, budou od 20. března vraceni do Turecka. To provádění bude zavedeno postupně na základě eh, principu jeden za jednoho. A to tedy začalo takto fungovat. Eh, pro mě dva klíčové aspekty dohody byly za prvé zajištění souladu se všemi mezinárodními i evropskými právními předpisy, tak aby se zajistilo, že každý jednotlivý migrant bude posouzen individuálně. A to tedy zahrnuje i um, zásadu non refoulement a uh, komise pozitivně vyhodnotila legálnost dohody a já bych chtěl poděkovat Žánu Klódovi a jeho týmu za spolupráci a podporu. Za druhé, pokud jde o rozhovory o přistoupení, eh, tak jsme přihlédli ke eh, kyperským zájmům a obavám. Myslím, že se do určité míry jednalo o zkoušku evropské solidarity prostřednictvím jednoho členského státu a Evropa tuto zkoušku zvládla. Někteří, se, eh, někteří nutili Kypr k velkým ústupkům, to je celkem pochopitelné, ale já od samého počátku jsem trval na tom, že nemůžeme eh, obětovat jeden z nejzákladnějších zájmů členského státu, v tomto případě Kypru, za účelem uzavření dohody s Tureckem. Vážení poslanci, vážené poslankyně, jsme si vědomi všech úkolů a obtíží eh, spojených s touto krizí. Od samého počátku jsem si myslel, že je nebezpečnou iluzí domnívat se, že existuje nějaké ideální a stoprocentně účinné řešení. Chtěl bych říci všem, kteří hledají ten politický svatý grál, že jej nikdy nenajdou eh, protože jednoduchá řešení eh, se v politice jenom těžko nacházejí a v této fázi jsou prakticky nemožná. Před námi stojí e, trvalá a mnohostraná práce, která nikdy neskončí. Řešení, která zavádíme do praxe, nejsou ideální a nebudou znamenat konec naší práce. Také dohoda s Tureckem není dokonalá a jsme si plně vědomi eh, rizik a slabých stránek této dohody. Udělali jsme maximum pro to, aby dohoda respektovala lidskou důstojnost, ale jsem si vědom skutečnosti, že všechno záleží na tom, jak se ta dohoda bude provádět. Dohoda s Tureckem a uzavření západobalgánské cesty vyvolaly pochybnosti eh, etické povahy i, eh, i legálnosti. Já některé ty pochybnosti jsem sdílel, ale můžeme je rozptýlit pouze tak, když zavedeme do, do detailu všechna řešení, tak jak byla dohodnuta. Zároveň musíme samozřejmě přihlížet k těmto pochybnostem. A chtěl bych připomenout v této souvislosti, že hlavním cílem bylo vlastně zastavit eh, nezákonné přestěhovalectví do Evropy. Jak jsem často říkal, pokud neobnovíme kontrolu nad evropskou migrační politikou, nebudeme schopni zabránit politické katastrofě. Tady mám na mysli zhroucení šengenského systému, ztrátu kontroly nad vnějšími hranicemi se všemi důsledky, které by to neslo pro naši bezpečnost, politický chaos v EU, šířící se pocit eh, ohrožení a konečně triumf populismu a extremismu. Dnes každý nebo všichni konečně pochopili, eh, že šlo skutečně o hodně a že i nadále jde o hodně. Musíme si uvědomit, že vnější okolnosti nebudou se měnit v náš prospěch Tolikrát už jsme slyšeli, že jedinou cestou, jak omezit eh, nezákonnou migraci, je, že budeme řešit příčiny krize, stabilizovat svět kolem nás. Chtěl bych velice jasně říci, že to příliš často znělo jako alibi toho, že se nebude dělat v Evropě vlastně vůbec nic. A doufám, že konečně pochopíme, že Evropa nemá ve své ruce nějaký zlatý klíček, který by jí umožnil vyřešit všechny problémy světa. My jsme se tolik snažili takovýto klíček na záchranu světa najít, že jsme mezi tím ztratili eh, klíček k řešení našich vlastních problémů. A tato krize ukazuje, že musíme znovu začít být odpovědní sami za sebe, než budeme napravovat svět kolem nás. Během těch dvou měsíců, kdy jsme se soustředili na to, co máme udělat na svém vlastním dvorku, tak se nám to uh, dařilo, podařilo se nám dosáhnout výsledků, které možná přispějí i k řešení příčiny migrace které jsou například válka v Sýrii, hlad v subsaharské Africe, destabilizace celého regionu od Libie až po Afghánistán. Tyto krize jsme eh, samozřejmě ještě nevyřešili a objevují se krize další. Napětí mezi Tureckem a Ruskem, boje v náhorním Karabachu a nestabilita v mnoha dalších regionech. A není prostě možné všechny tyto záležitosti vyřešit v krátkodobém časovém horizontu. Samozřejmě nikdo eh, nemůže zavírat oči před příčinami migrace, protože to je velká výzva nejen pro Evropu, ale pro celé globální společenství. Proto se budeme nadále snažit pracovat na plánu řešení migrační krize, který chceme prezentovat na G7 v Japonsku a dále potom na samitu v Číně. Cílem je posílit hospodářský rozvoj postižených regionů, posílit školství, zdravotní péči, pracovní podmínky, infrastrukturu a podobně. Nezapomínejme nicméně, že řešení příčin je dlouhodobým úkolem. A e, bohužel nikdy zde není úspěch zajištěn předem, protože to nezáleží jenom na našich krocích. Proto musíme jednat efektivně, především tam, kde všechno závisí na nás. A to je tedy řešení krize na evropské půdě. Vážení poslanci, vážené poslankyně, Musíme jednat v tomto duchu, uvědomit si ale, že balkánská cesta není jedinou a že i další země očekávají naše spolupráci a solidaritu. Ehm, to neplatí jenom pro Řecko a Bulharsko. Ehm, mám tady na mysli ehm, středomořskou cestu, množství Eh, potenciálních migrantů v Libii je alarmující. A musíme být tedy připraveni pomáhat i Maltě a Itálii, pokud eh, to budou potřebovat. Nebude možné vždy jenom skopírovat řešení, která jsme použili na Balkáně. Už jenom proto, že Libie není Turecko. Pokud jde o balkánskou cestu, Podnikli jsme kroky příliš pozdě, což vedlo mimo jiné k dočasnému uzavření hranic uvnitř eurozóny. A proto je třeba plně spolupracovat s Itálií a s Maltou. To je podmínka toho, abychom se vyhnuli opakování tohoto scénáře v budoucnu. Příliš dlouho byla Evropa rozpolcena mezi advokátem bezpečnosti a advokátem otevřenosti. Dnes konečně vypracováváme eh, syntézu těchto dvou velkých potřeb. Potřeby zabezpečení našich hranic a potřeby otevřenosti a tolerance. To je možná ten největší úspěch eh, posledních měsíců. Toto spojení by mělo být eh, předmětem, na který se Evropa zaměří i do budoucna. Nemějme strach z tohoto napětí, protože v kritických okamžicích eh, historie Evropa zvítězila, pokud byla schopna řešit několik úkolů současně. My musíme zůstat otevření a tolerantní, ale zároveň být eh, tvrdí a efektivní. Evropa byla schopna tyto úkoly i v minulosti přeměnit do pozitivní energie a to bychom měli zachovat. Děkuji. Děkuji pane, panu Tuskovi a teď jménem komise nemá slovo pan předseda Juncker. Vážený pane předsedo, Vážený pane předsedo Evropské rady, vážení poslanci, vážené poslankyně. Fanatické a zaslepené násilí znamená, že tisíce eh, uprchlíků kvůli tomu utíkají ze Sýrie a dalších zemí. Snaží se dostat do Evropy a velice často ale padají do rukou převaděčů, kteří eh, vlastně Eh, za eh, malé peníze nakoupí eh, takové chatrné čluny a potom inkasují obrovské zisky. Odhaduje se to na 3 až 6 miliard eur za rok 2015. A tento, toto ponižující převaděčství bychom chtěli nahradit legálními cestami žádosti o azyl. To je smysl dohody, která byla uzavřena 18. března mezi Evropskou unii a Tureckem a kterou Eh, jsme tedy začali realizovat. Buď tedy přistoupíte na to, že eh, to přistěhovalectví bude řízeno převaděči a obchodníky s lidmi, anebo přejmete tuto dohodu a tento postup k uprchlíkům, tak jak byl domluven mezi EU a Tureckem. Samozřejmě není to jednoduché. Já jsem to říkal od samého počátku, bude to opravdu herkulovský úkol a je to herkulovský úkol, eh, protože eh, to vyžaduje odpovědnost řeckých i tureckých úřadů, ale týká se to odpovědnosti nás všech. Komise je na místě, má svého koordinátora, který pracuje v úzké spolupráci s evropskými agenturami, s řeckými a tureckými úřady a pracují tedy na zavádění této dohody a zároveň eh, dohlíží na to, aby bylo plně respektováno evropské i mezinárodní právo. Od 4. dubna, kdy začala být dohoda uplatňována, 325 nezákonných přistěhovalců byli vráceni eh, do Turecka a naopak 79 bylo přemístěno eh, do Evropy z tureckých táborů. Všechny členské státy samozřejmě musí být na výši přijatých závazků, abychom mohli tedy dostat mm, těmto úkolům. Naše zodpovědnost za uprchlíky, vážený pane předsedo, samozřejmě nekončí na vnějších hranicích. Východiskem plánu sjednaného s Tureckem je, že budeme jednat společně a lidem, kteří jsou na útěku, nabídneme důstojný život a perspektivu do budoucnosti. A proto je také důležitá ta 3 miliardová facilita a je důležité a správné, že ji do konce roku 2018 navýšíme o další 3 miliardy. Tyto peníze konec konců eh, nejdou do Turecka, jak se neustále musím dočítat v rozporu s pravdou, ale tyto peníze jdou ve prospěch uprchlíků, kteří hledají úkryt před zimou, potřebují potraviny a jejich děti musí chodit do školy, protože tyto děti mají právo na budoucnost. A právě proto nyní začínáme s prvními projekty a poskytování financí na ně. Z rámci té facility 55 milionů eur vydáváme na to, aby 110 tisíc dětí mělo navíc přístup do školy. Přidává se k tomu dalších 40 milionů eur na humanitární pomoc, se eh, to je potravinové eh, pomoci. Tím je možné poskytnout potraviny Eh, přes 735 tisícům uprchlíkům a připravují si další a další projekty. Často se mě lidé táží, asi se budu dotázat i zde, zda Turecko vůbec je spolehlivým partnerem. Samozřejmě, a nechci o tom vůbec mlčet, existují témata, jich více než jedno takové téma, kde Turecko a Evropská unie na ně mají zcela rozdílné názory. Ale jedna věc je pro mě jasná. Vážíme si spolupráce ve prospěch uprchlíků, ale přesto máme rozhodný postoj v dalších otázkách, jako například v otázkách základních hodnot, například svobody tisku. A vůbec nechápu to, že je předvolán německý eh, vel, velvyslanec kvůli satirické písni. To k nám Turecko nepřibližuje, naopak nás to vzájemně vzdaluje. Partnerství s Tureckem ale také v tomto směru otevírá různé možnosti, protože prostřednictvím dialogu je možné projednávat lépe otázky, které leží nám na srdci a snad na srdci i Turecku, než když budeme nuceně distancovaní. A pokud v rámci přestupních jednání se k nám Turecko přibliže, jde nám vstříc, tak eh, to mohu jedině uvítat a doufám, že to budu moci jednoho dne uvítat. Ze všech řešení, která zde máme, je spolupráce s Tureckem tím nejlepším, protože hranice mývá vždy dvě strany a vždy je lepší se chránit společně se sousedem než proti němu. A musíme si uvědomit i další skutečnost. Turecko eh, samotné přijímá na 3 miliony uprchlíků a to je více než eh, jiná země ve světě a více než my Evropané dohromady. A proto je na naší zodpovědnosti, abychom s touto zodpovědností Turecko nenechali o samotě. To je otázka solidarity. Když jsme schopni navzájem pouze podmíněné solidarity, tak vůči těm, kdo eh, nesou největší zátěž, bychom se měli stavět nepodmíněnou solidaritou. předsedo, solidarita je hlavním vodítkem, když se eh, připravujeme eh, na eh, reformu společného asilového evropského systému. Víme, že že, tyto, eh, že toto znají i převaděči. Eh, oni eh, využili různá pravidla k tomu, aby se profitovali z neštěstí druhých. Komise minulý týden zveřejnila možnosti takovéto reformy. Myslím si, že musíme udělat tři věci, které jsou hlavními. Za prvé, je zapotřebí eh, jasně ukázat, který členský stát je eh, eh, zodpovědný za to, že bude přijímat azylanty. Toto je základ celkového azylového systému. Musí to být jasné, musí to být proveditelné, musí to být udržitelné i v dobách krize. Za druhé, je zapotřebí zajistit, aby Um, eh, dohody, aby eh, tady eh, každý, každý člověk, aby s zachoval, zachoval lidským způsobem, ať se nachází kdekoliv. A to znamená, abychom plně harmonizovali asilové postupy. A za třetí je zapotřebí zajistit, aby každý žadatel o azyl zůstal v zemi, kde byl, kam byl přiřazen. Toto je jediný způsob, jak udržet pořádek. Je to jediný způsob, jak zajistit to, že uprchlíci budou moci práva a zároveň se budou respektovat závazky. Jedním, jeden princip však bude utvářet celou tuto reformu a to je solidarita. Opět jsme u toho. Eh, nemůžeme ji opustit. Mm, každý členský stát, mm, členské státy nemohou stát před touto krizí sami. Tyto eh, jednotlivé země by sami neměly rozhodovat. A Náš azylový systém by měl, e, vím, že nebude ten nejlepší na světě, vím, e, že ho musíme si vzájemně pomáhat, abychom ho vytvořili. Máme příležitost toto vytvořit, ještě než zveřejníme náš návrh příští měsíc. A dnes e, vás vyzývám k tomu, abyste se s námi podělili o další nápady. Jsem, byl jsem velmi spokojen s tím, že Evropská rada, která se konala 18. března, schválila strategii komise zaměřenou na eh, růst, eh, eh, růst a zaměstnanost. Ehm, ten trojuhelník ehm, ehm, investic, reformem a ozdravení veřejných financí. Tato strategie Tuto budeme používat a tato strategie přináší první výsledky. Globální ekonomická situace v Evropské unii zůstává křehká růst je nedostatučující stále. A stále ještě tady máme 22 milionů nezaměstnaných Evropanů a jakmile máme 22 lidí, kteří jsou bez práce, tak e, toto není možné e, v této takové krizi zvládnout. Den před zasedáním Evropské rady komise předložila svou strategii, e, která se týkala ocelářského průmyslu. Chtěl bych eh, se důrazně zasadit za to, abychom problémy evropského ocelářského průmyslu brali vážně. Ocelářský průmysl není jen tak nějaké průmyslové odvětví. Ocelářský průmysl eh, už eh, přestal být těžkým průmyslem. Ocelářský průmysl je místo, kde se združují naše špičkové technologie a pracovníci v ocelářském průmyslu nejsou ti, kteří jenom dělníci, kteří pracují s železem, ale jsou to vysoce kvalifikované odborné síly a tyto odborné síly eh, v Evropě si zaslouží eh, naše neunavné úsilí. A podporu. A proto eh, musíme s veškerou energií Eh, bojovat proti neférovým obchodním eh, eh, praktikám. Proto se musíme zabývat příčinami globální celosvětových situace v ocelářském průmyslu. A proto do budoucna musíme investovat do technologií, proto musíme investovat do lidí, kteří jsou zaměstnáni v ocelářském průmyslu. V Evropě máme 363 tisíc lidí, kteří pracují v tomto průmyslu, ale nepřímá oblast, ta je o mnohokrát větší. A tato pracovní místa musí být v Evropě udržena. To toto je naší prioritní úkolem v průmyslové politice. Pane předsedo, volný obchod by měl být férovým obchodem. Ehm, teď prošetřujeme eh, ocelářské výrobky, které přicházejí z Číny, abychom definovali, zdali tady byl ehm, dumping eh, na trhu a budeme ještě, eh, půjdeme do dalších opatření, pokud to bude nezbytné. Evropská rada se dohodla na opatřeních, eh, který se pustila komise. Ehm, toto se týká zemědělství a je to důležitá eh, dimenze eh, našich společných počinů. A minulý týden komise zveřejnila ehm, akční plán k um, v přidané hodnotě. Členské státy budou moci toto předkládat v souladu se svými prioritami. Eh, pane předsedo, vážení eh, poslanci, eh, v dobách nejistoty komise i nadále bude obhajovat evropské zájmy a bude se snažit stavět mosty. Toto je naším úkolem, abychom poskytli stabilitu a takto chceme i pokračovat. Děkuji vám za pozornost. Dank, Děkuji vám, pane Junkere. Za EPP nyní má slovo pan předseda Weber. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Celou řadu měsíců v Evropském parlamentu se, jsme se scházeli a kritizovali radu za nejednostnost, za spory, když jsme tam byli svědky a proto chci nejprve poděkovat. Poděkovat za to, že se podařilo na zasedání před Velikonoci popsat eh, novou cestu s Tureckem a migrační toky na balkánské cestě řešit eh, společně. Poprvé se evropským šéfům států a vlád podařilo podat společnou odpověď a já v této souvislosti chci explicitně poděkovat předsedovi Evropské rady panu Tuskovi. Je to jeho zásluha, že se podařilo zblížit eh, různé zájmy a nalézt společnou cestu. Děkuji. Kolegyně a kolegové, Eh, odpověď jsme nalezli spolu s Tureckem, existuje jenom společná cesta. Eh, projevujeme respekt a uznání tomu, co dělá Turecko. Má tam již 3 miliony lidí, kteří nyní dostávají eh, pracovní povolení na vracení nelegálních migrantů nyní funguje a společně bojujeme proti převaděčům. To je první důležitá zpráva a opět nastolujeme právo a řád v oblasti migračních toků. A to, co jsme teď učinili v eh, balkánské cestě, na to musíme teď pracovat i v souvislosti se středomořím. Vy jste o tom, pane předsedo, hovořil. Eh, otázka Eh, protiprávnosti, kterou například nastupují komunisté. To mě to trochu udivuje, protože na radě byl také pan Cipras, jeden z komunistických vůdců a schválil eh, tato jednání a realizuje je. Pokud to tedy nyní kritizuje levice, tak by se tyto otázky měly klást nejprve Řecku. A podobně pan kolega Ferhovstad, který o tom diskutuje, jeho kolega Rüte, předseda rady a pan eh, Michel, liberální eh, premiér, toto vše stvrdili. Takže já doufám, že i liberálové budou stát za těmito závěry, když eh, je takto realizují na radě jejich šéfové vlád. Evropa potřebuje hranice, ale Evropa není pevnost. Ano, potřebujeme legální cesty do Evropy, aby se lidé v nouzi mohli získat přístřeší v Evropě, a také rozvojovou pomoc podporuje naše frakce. Ta politika volného pouštění osob byla ukončena. Byly zde tisíce lidí, kteří bez jakýchkoliv kontrol kráčeli střední Evropou a díky usnesení Evropské rady aktivitám Makedonie toto nyní bylo ukončeno. Co je jasné, je to, jak řekl předseda komise, že uprchlíci nemají právo si sami volit místo, kde jim bude pomoženo. A poslední myšlenka, kterou chci zde přednést a potrhnout to, co řekl Jean-Claude Juncker zde dnes. Nyní zde máme možnost dát nový start vztahům EU a Turecka, ukázat občanům, že partnerství funguje, že obě strany spol- mohou spolupracovat na základě důvěry a proto i my jasně vyzýváme prezidenta Erdogana. Vaším způsobem, jak zacházíte s tématy, eh, eh ohrožujete ten nový tak musíte eh, respektovat svobodu slovu, slova, tisku a menšin, protože jinak jste nepochopil, co leží Evropě na srdci. A to neplatí jenom pro svobodu slova a tisku v Turecku, ale i pro svobodu tisku a uměleckého projevu zde v Evropě. My očekáváme od pana Erdogana respekt vůči těmto hodnotám. Druhé významné téma Evropské rady, dámy a pánové, bylo téma růstu. Já bych k tomu rád uvedl toto. I zde v oblasti růstu je nejprve stát pozitivní. Včera kyperský předseda strany, vládní strany na Kypru byl na naší frakci a e, Kypr už se dostal z toho záchranného programu, už je zase soběstačný, už zase jde vlastní cestou. Je to model úspěchu, že prostřednictví partnerství a přátelství v Evropě je možné se opět postavit na nohy a růst jsme zde na dobré cestě, protože provádíme ve státech reformy a protože byly stabilizovány rozpočty. Ale zažíváme také volební boje, kde z politické strany to, to kurz pochybňují, kde se voličům říká, už nejsou zapotřebí žádné reformy. A zase vydáváme nové čerstvé peníze, které vůbec nemáme. Dělají se zde různé sliby a chci lidem říci, že například v případě Španělska, kde možná za několik týdnů opět bude předvolební boj, prosím nevěřte těmto prázdným slibům některých politiků. I zde je nejlepším příkladem pan Cipras. Nasliboval svým lidem kde co a také se musí nějak postarat o e, reformu penzí. Takže e, nevěřte těm, kteří říkají, je třeba ukončit reformy, můžeme zase vydávat peníze. Jediná seriózní cesta je reformovat naše země a zajistit stabilní rozpočet. To je jediná uh, upřímná cesta, kterou naše frakce bude i nadále důsledně kráčet. Děkuji. Pane Weber, pan eh, poslanec Lamberts má na vás otázku. Jste ochoten ji přijmout? Kolego Manfred, chtěl bych položit otázku v angličtině. Slyšel jsem vás mluvit o tom, že pan Erdogan nerespektuje lidská práva a podobně, ale skutečně si říkám, jaké páky tady vy a vaše kancelářka máte, abyste na něho zapůsobili, když jste donuceni přijmout od něho vše, všechno jenom proto, aby se udrželi uprchlíky. Je to až tak daleko, že satirista v Německu eh, se vysmívá eh, Erdoganovi a dokonce eh, kancel, kancléřka se snaží zavděčit Erdoganovi a přesně neví, jak s tím, jak takovou situací zacházet. Já si myslím, že to není signál síly. Kdybych byl Erdogan, tak bych se smál tomu, co jste tady řekl. Nechte ho mluvit, nechte Manfreda Webera mluvit. A já od kancléřky dostanu všechno, co, co chci. Vielleicht, uh, genau tak ano, zazněl zde potlesk na pravici, to je opravdu zajímavé zde slyšet. A dovolte mi nejprve objasnit, možná, že to zelení neví, ale já nejsem mluvčí kancelářky, ale mluvčí frakce EPP v Evropském parlamentu. Snad si to mezi sebou řeknou i zelení. A za druhé, za svoji frakci mohu jasně říci, že například v otázce vízových nebude žádný ústupek eh, v souvislosti s uprchlíky. Buď to Ankara bude realizovat, pak tedy můžeme hovořit o vízové liberalizaci, anebo ne. Neděláme nějaké ústupky kvůli uprchlíkům eh, neklekáme si před někým a dále, a to je snad jasné, dnes budeme mít usnesení o Turecku kde snad eh, parlament jasně dá najevo, že pragmaticky spolupracujeme, hledáme řešení se sousedy, kteří jsou takoví, jací jsou, a na druhou stranu dáváme jasně najevo, že od Turecka očekáváme dodržování práv a doufám, že toto vyjádříme napříč politickým spektrem. Za sociální demokraty má nyní slovo pan Pitela. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Děkuji vám, pane předsedo. Já si vážím toho, co říká pan předseda Tusk. Samozřejmě ta dohoda není dokonalá, to jste sám řekl. A e, jsem si vědom i těch slabých stránek, na které poukázal předseda Juncker. Je třeba, aby skutečně Ti převaděči lidí byli připraveni o moc. Nicméně naše politická frakce má i nadále pochybnosti. Byla uzavřena dohoda právě v okamžiku, kdy Turecko se uzavírá samo do sebe. Svobodný tisk je utlačován, práva menšin jsou pošlapávána. Já žádám komisi a radu, aby velice bedlivě sledovali dodržování lidských práv v Turecku, tak jak to přislíbili, žádám, aby posílili humanitární a hospodářskou pomoc Řecku, aby věnovali zvláštní pozornost ženám a dětem, aby ověřovali možnost toho, že by hotspoty byly spravovány na evropské úrovni. Musíme si eh, říci upřímně, že tuto dohodu můžeme kritizovat a já tak i činím. Nicméně tato dohoda eh, vlastně eh, nám byla vnucena kvůli egoismu a tvrdosti některých členských států, které odmítly relokalizaci uprchlíků. Nikdo z nás nemá kouzelnou hůlku, která by umožnila jediným mávnutím všechno vyřešit. Ale všichni víme, že řešením je povinný a automatický mechanismus, jak jej navrhla Evropská komise pro migranty a uprchlíky. A je také třeba si uvědomit možnost sankcí proti zemím, které prostě eh, házejí eh, tomuto řešení klacky pod nohy. Na jedné straně se bedlivě sleduje eh, zda některá země nepřekročila deficit, ale přitom se zavírají oči před sabotáží migrační politiky. Nemůžeme být přísní u finančních účtů a laxní u lidí. Potřebujeme tedy nějakou souhrnou společnou strategii. Není tady jenom Egejské moře a Balkán, protože stále více uprchlíků se vyloďuje na jižním pobřeží. Jinak eh, v příštích měsících bude nový exodus. Eh, migranti prostě přejdou jenudy, třeba přes Albány. A co uděláme? Budeme tedy stavět nějaké zdi ve vodě? Eh, takže eh, nemůžeme si myslet, že zastavíme tisíce lidí nějakou zdí. To je nejen nerealistické, ale také ostudné. To říkám i na adresu Rakouska. Co to je tato preventivní eh, bariéra, kterou vstyčují pro 25 uprchlíků denně? Co to znamená? Je to zcela zbytečné, je to ostudné a poškozuje to Evropu příštích týdnech budeme mít historickou příležitost a máme příležitost eh, reformovat eh, Dublin. Juncker znovu navrhl pakt aliance s parlamentem a já na to říkám ano. Říkám ano předsedovi Junckerovi, takovýto, takováto dohoda spojenectví s parlamentem ano, ale ta reforma musí být opravdová a odvážná. Uh, a zásadní. Abychom měli skutečně společnou azylovou politiku v Evropě. A na závěr, pane předsedo, chci říci, že si myslím, že v těchto obtížných časech bychom měli eh, maximalizovat to, co nás spojuje, to, co spojuje skutečně pro evropské síly tady v Evropě. Spíše než abychom eh, si všímali toho, co nás dělí. V takto obtížných časech je vhodné, abychom nechtěli tento dům změnit v nějakou agoru pro předvolební kampaň ve Španělsku, v Řecku nebo někde jinde. Ty předvolební kampaně by měly probíhat v daných zemích a tady bychom měli si zachovávat svoji jednotu a snažit se změnit Evropu. Pane Pitela, pan poslanec Sulík by vám chtěl položit otázku. Prosím, pane Sulík. Pěkně. Vážený pan Pitela, chcete trestat... Vážený pane Pitelo, chcete trestat země, které odmítají přijímat migranty. A má otázka zní, co bude v případě, kdy drtivá většina občanů těchto zemí nechce a si nepřeje, aby k ním přicházeli sta tisíce migrantů. Mají tyto země ignorovat vůli svých občanů? Děkuji za odpověď. Věcnou a krátko. non diretta. Ano, to je eh, přímá otázka. Pokud se nějaká země svobodně rozhodne přistoupit k Evropské unii, pak musí respektovat rozhodnutí, která jsou v Evropské unii přijata. Je to velice jednoduché. Děkuji a slovo má teď za frakci EKR pan Kamal. Last September, Franz Timmermans v září minulého roku eh, Franz Timmermans eh, mluvil o eh, migrační krizi a dramaticky oznámil, že nastává zima. A jak se dny prodlužují a sledisty opadávají, tak vidíme teď, že přichází léto. Organizace pro migraci odhadla, že osmkrát více lidí přechází moře, tak aby docházelo do zemí EU. Bylo tomu tak v prvních třech měsících roku 2016 srovnáno s prvních třemi měsíci roku 2015 ti lidé, kteří přijdou eh, v létě, překročí hranici. Mnozí eh, um, unikají před barbarskými činy, které ještě existují v jejich zemích a snaží se hledat lepší život v našich zemích. Říkáme si, jestli veřejná podpora šengenského prostoru nebo důvěra veřejnosti v naše instituce, e, e, nebo jestli sympatie veřejnosti může ještě trvat do léta. E, výzvy se nemění, ale co se musí změnit, je náš přístup a naše odezva. Toto léto bude příležitosti ukázat, že jsme se poučili z lekcí a selhání z roku 2015. A pan Tusk připouští, že ne všechny dohody jsou dokonalé. Musím říct, že hodně vyplynulo zasedání rady, kdy se jsme se snažili zvládnout krizi. Eh, má skupina toto podporuje. Eh, opatření, jak lépe střežit vnější hranice, eh, posílení systému, vytváření lepších readmisních programů a boj proti převaděčům. Ovšem jsou tu ještě další rozhodnutí, která musí být učiněna a která možná nám dávají lepší pocit, ale staví nás před větší problémy do budoucna. A velice obdivuji způsob, jak turecký národ mm, přijal ministra 2,7 milionů uprchlíků bylo přijato. Pan Tusk také připustil připustil, že mnozí z nás mají obavy, které se týkají dohody EU a Turecka na praktické úrovni. Na právní úrovni eh, a také je to ještě etická úroveň. Čas nám ukáže, jestli eh, tyto obavy byly oprávněné. Ale eh, když německá kancelářka a Evropská unie potvrdili díl s Tureckem, tak byly položeny otázky v jiných zemích. Žijeme v dobách mm, sociálních médií a musíme si uvědomit, že jeden vstup bude méně přijatelný a budou se tady otevírat nové alternativní eh, cesty přes eh, Itálii, Španělsko, Maltu a to je jenom několik z nich. A když se podíváme na sdělení komise z minulého týdne o přeskumu dublinského systému, viděli jsme tady takový mix. Byly tady různé možnosti, které byly předloženy. Jedna z nich, ehm, to znamená znovu vynalézat eh, kolo a druhé, druhá obce eh, se snaží využít nástrojů, které máme teď. Jsou tady určitá vylepšení, eh, jak vylepšit náš plán, nebo řeknu-li to jinými slovy. Teď stojíme před jasným eh, rozhodnutím mezi obcemi, mezi idealismem a e, když a to, ta, jde o to v tuto situaci e, vylepšit. Očekávám, e, že veřejnost bude čekat, že zvolíme pragmatismus nad idealismem. Takže i plán, který označuje pan Tosk za zlaté klíče, měli bychom zajistit, abychom řádně pracovali, abychom posílili práci agentur, které již fungují. Neměli bychom je, neměli bychom je nahrazovat něčím zoufalým. Měli bychom úsilí a peníze vložit do kontroly našich hranic. Měli bychom navrátit ti, kteří neprchají před pronásledováním. Ehm, samozřejmě ehm, tito lidé přicházejí, aby našli lepší ekonomický život, ale měli bychom jim ehm, možnosti, dát možnost jít legálními podmínkami. Eh, měli bychom urychlit asilové postupy a měli bychom tady žádat závazky členských států. Měli bychom být eh, eh, lidé, kteří budou zůstávat, kteří přicházejí z zranitelných míst. Ale lidé, kteří přicházejí do zemí EU, bychom měli ukázat, že máme azylový systém, který je solidní, ale férový, který je založen na soucitu a pragmatismu. Takže mé poselství tomuto parlamentu, Evropské komisi a členským státům do příštích týdnů je prosté. Léto přichází a nemáme moc času, abychom znovu vynalézali kolo, ale máme čas, abychom ho opravili. Děkuji. Panu, pan Kamale, eh, pan Grapini vám chtěl položit otázku, souhlasíte s tím, prosím, pane Grapini? domnule președinte eh, domnule kamall ehm, ați spus de mai multe ori. pane kamale vy jste několikrát řekl že potřebujeme být pragmatičtí že potřebujeme další opatření to víme ale musíme také pochopit potřebu solidarity a humanity. kdybyste byl předseda komise co byste udělal vy abyste konkrétně tedy aplikoval eh, to, co říkáte. Kdybyste byl předsedou komise, co konkrétně byste udělal? Eh, pan předseda komise se eh, na mě dívá, nečeká možná odpověď, ale usmívá mm, se. Mm, my se mu... Tady jde o pragmatismus. Ono, je to v pořádku, můžete za mnou přijít a říct, že potřebujeme eh, nový plán, že musíme přijít s novými řešeními pro členské státy. Ale viděli jste reakci v členských státech. Pan Sulík eh, z mé skupiny položil velmi jasnou otázku. Eh, když se ptal, co udělají politici, když velká většina jejich voličů v členských státech si nepřeje takové řešení, které na ně navalí Evropská unie. A co odpověděl pan Pitela? Pan Pitela řekl, že musí přijít do podmínky Evropské unie. Obávám se, že toto není cesta ku předu. Cesta ku kupředu znamená sednout si se všemi členskými státy a zeptat se je, co chtějí udělat, jaká chtějí eh, nabrhnout eh, řešení, než řešení, která se na ně budou navalovat. A slovo má teď za liberální frakci pan Verhofstadt. Vážení kolegové, existuje takové úsloví. Úsloví je, když si, hraje, když si hrajete s ohněm, tak musíte očekávat, že se spálíte. A musím vám říct, že můj dojem je e, z toho, co se právě teď děje, to je právě ten dojem, který se teď e, z toho, co se děje v případě e, obchodu s Tureckem. Ehm, snažili jsme se vyřešit všechny možné problémy. Máme tady autokratického lídra, pana Erdogana. A co, dělal, co udělal před dvěma dny pan Erdogan? dal ehm, pokyny německé vládě, aby ehm, pronásledovala, stíhala Jana Bemmana, eh, moderátora z německé televize, kvůli satirické básně. A mohu vám říct, že nejsem eh, právníkem, advokátem pana Bemmana. A to, co vyprodukoval, taky není úplně podle mého chuti. Podle mé chuti a ve volné, svobodné společnosti, vážení kolegové, taková satirická báseň musí být umožněna. To je cena, kterou my platíme e, za naši svobodu a platíme ji rádi za e, tuto svobodu. Takže abych se vrátil Erdoganovi. Už jsme mu dali klíče e, k branám Evropy a teď riskujeme, že mu podáváme klíče eh, k našim spravodajským eh, prostorám a tak, aby mohl kontrolovat naše eh, média. A musím vám říct, že nejsem překvapen tím, že toto se děje. Nejsem překvapen Eh, když eh, si eh, dáte do rukou někoho, jako je pan Erdogan, a když předáte svou zodpovědnost zemi, jako je Turecko, podle mého názoru vám, vám mohu říci, že to je pouze začátek. Začátek něčeho, co bych nazval politika tureckého bazaru. A pan Erdogan už prohlásil v tureckém parlamentu, že Eh, odvolá eh, dohodu, kterou eh, už s vámi uzavřel, pokud během dvou měsíců se nedosáhne liberalizace vízové politiky, o kterou žádal. A bez ohledu na to, jestli on dodrží svou, tu, svou část dohody a jestli budou splněny všechny podmínky, tak by to bylo v souladu s liberalizací vízové politiky. Takže je jasné, že jsme v rukou, že jsme se vydali v šanc pana Erdogana a v zásadě i celého vlády. Takže eh, mám stále více dojem, eh, pane předsedo, eh, my tady využíváme energii jako zbraň, ale Erdogan využívá ubohých uprchlíků jako politické zbraně. Toto se děje. Neříkám, že nechci, říkám to eh, lehko vážně. První eh, důkaz. Turecko to bylo součástí celého dílu, pane Junkere. A eh, není to, nebylo to splněno Turky v Turecku. Potřeba změnit, je potřeba změnit celou legislativu zrušit tady územní omezení, které vyplývají z ženevské umluvy. A je zapotřebí, aby tady našli azyl uhlíci. Oni to nedělají a odmítají to udělat. Ale navíc a to je ještě důležitější, je skutečnost, eh, že eh, se v našich zprávách o tom nemluví. Máme tady diskuzi a eh, máme zprávu z Amnesty, Inter- z Amnesty International, kde se říká, že Turecko posílá uprchlíky zpátky do Syrie a to je proti mezinárodnímu právu. A včera bylo potvrzeno, Um, eh, holandskou státní televizí eh, v programu, eh, kde se, se to prošetřovalo a bylo dokázáno, že turecké úřady toto dělají. Já se proto ptám, pane Tusku, proč neprošetříte toto věc? Je to pravda? A pokud to pravda je, tak můžeme pokračovat s takovým dílem, který je proti duchu mezinárodního práva a veškerých našich závazků. Co děláte? Jaká bude vaše reakce na toto? Děláte šetření v této věci a je pravda to, co Amnesty International a holandská státní televize včera prohlásili. A za třetí, neměli bychom eh, se nechat mír pomílit. Je pravda, a vy jste řekli, že ta dohoda funguje na řecko-turecké hranici. Ano, ano, eh, už to není, eh, už to nejsou tisíce denně, je to 15 denně. Ale včera eh, italská hlídka pobřežní zachránila ne 50 lidí, jako to bývá běžné, ale 2104 lidi. Zachránili 2104 lidí. Takže co je výsledkem eh, včerejška, mm, je to jenom výsledek včerejška. Lidé rádi mluví o číslech tady, o různých eh, ujednáních, ale toto jsou čísla čísla z 17 000 na 50, z 50, z 50 na 2100 40, 154 je to dohoda, která funguje. A už jsme vlastně eh, eh, vyjádřili naše stanovisko, my jsme dali šanc naše stanovisko, naše hodnoty, eh, naši svobodu do rukou Erdogana. A místo toho, abychom tady vedli diskuzi o dohodě, která podle mého názoru nefunguje, tak bychom eh, se měli dát dohromady eh, v Evropě, učinit společné kroky v Evropě. Eh, toto je nutné. Je zapotřebí tři kroku. Nejprve pobřežní hlídka evropské hm, hranice. Realita je taková, že komise právem žádala toto občanské státy. Znáte ta čísla? 400 lidí bylo požádáno jako tlumočníci, 37 z nich bylo posláno do Řecka. Komise požádala o 427 migračních úředníků, ale jenom 31, pane Tusku, bylo posláno do Turecka a do Řecka. Komise požádala o 1500 bezpečnostních úředníků, kolik z nich bylo posláno? 339. Takže Celkově více jak 2300 lidí bylo žádáno e, komisí a realita vypadá takže máme víceméně 400 těchto lidí, kteří byli dáni k dispozici Evropské komisi. Je to dohoda, která funguje. A mám tady ještě něco jiného. Myslím si, že zoufale potřebujeme eh, tuto, tyto hlídky a kontrolní hlídky. A musíme udělat dohodu tak, aby to se to mohlo nastartovat. Za druhé si myslím, že zoufale potřebujeme evropský azylový systém. A jak řekl pan Pitela, eh, tady mm, podporu, mám tady podporu skupiny, abychom pokračovali s návrhem komise a to co nejrychleji. A Dámy a pánové, vážení kolegové, pokud chcete bojovat proti převaděčům, tak je tady jenom jeden způsob. A to znamená dát možnost eh, umožnit legální migraci do Evropy. To je jediná možnost, jak zastavit práci převaděčů. Převaděči eh, v Turecku jsou také jsou převaděči v Severní Africe. Děkuji. Herr Verhofstadt, der Abgeordnete Pane Verhofstadte, pan poslanec Carver vám chce položit otázku. Thank you, Mr. Verhofstadt. You and I will always... Děkuji. Ehm, musím tedy s vámi souhlasit. Vy vlastně říkáte to, co říká britský politik Rod Jenkins, že teď je třeba ehm, mít také konzistentní pozici vůči britské situaci v EU. Souhlasil byste se mnou v tom, že se jedná o takové kouřové signály vycházející z tohoto místa, které naznačují, že eh, skutečně eh, britská trpělivost už vypršela s evropskými institucemi. Mně se líbí váš eh, britský smysl pro humor, ale já to vidím spíše jako otázku na pana Kamala, který je na to specialistou. Děkuji za sjednocenou levici. Nyní dostává slovo paní Cimr. Dámy a pánové, vážení pánové předsedové, kteří jste hovořili na úvod dnešní rozpravy, myslím, že ten váš trik vůbec nefunguje. Vzhledem k tvrdé kritice světové veřejnosti na adresu dohody EU-Turecka, zde není říci, ano, my jsme to pochopili sami, pochybujeme o etické a právní stránce dohody, a na druhou stranu říkáte, no ale to je to, co čeho bylo možné dosáhnout, aby a klíček ke svatému grálu neexistuje. No já myslím, že takový přístup nefunguje, musí to dělat více. Nemůžete prostě říci, no ten klíček nebudeme mít, a víte, ono to vlastně tak dobře nefunguje a není to tak úplně čistá hra, ale na druhou stranu zamlčovat, co k té situaci vedlo. A když potom pan Weber v této situaci ještě mučen e, noční můrou a hovoří o strašidle komunismu, pana Ciprasa a dalších, no tak jediné, co k tomu mohu říci, někde tady pocitujeme mizení reality. My, jako Evropská unie, nutíme Řecku každé rozhodnutí o e, relokaci e, uprchlíka do Turecka, tam musí země zajistit, že ta tady ta Turecko je bezpečnou třetí zemi a my toto žádáme po Řecku poté, co jsme zde po celou řadu měsíců osočovali Řecko z toho, že nedostatečně chrání vnější hranice. Musíme zvažovat, zda vůbec může být Řecko v Schengenu nebo neříkali jsme, že to Řekové stále ještě nepochopili úplně mimo realitu, která tam v Řecku je. Tam Frhovstát hovořil o tom, co ta realizace dohody vlastně znamená a jakou konkrétní pomoc musí EU poskytnout, kolik jsme slíbili a co se skutečně nastalo. My nutíme Řecko e, do toho, aby měli takový přeskum azylu, který vychází z těch nejhorších standardů. Je to snížení standardů, přeskoumání práva na azyl a to musíme vzít na vědomí. A pokud toto má být tím standardem, který v budoucnu potom bude využit jako jakýsi kopírák pro další dohody, další jednání. No tak, tak jsme hodně daleko od těch našich standardů a od našich principů a našich požadavků na lidskou důstojnost a lidský přístup. A to zde musíme jasně říci. Jedna věc je, zde, že zde jsou určité nedostatky a říci, že jsme se nedostali dost daleko, ale něco jiného je se tvářit, že se s tím musíme spokojit a ti, kdo to kritizují, by měli být sticha. Tak toto nefunguje. A jasně zde říkám, že nadále jsme striktně proti eh, hodnocení tohoto Turecka, Erdoganova Turecka, jaké není je, proti jeho hodnocení, co by bezpečné třetí země. Dokonce vědecká služba německého Bundestagu vyjádřila pochyby a prohlásila, aby země mohla být bezpečnou třetí zemí. Pak je třeba zaručit práva uprchlíků a to účinně v praxi, ale to se neděje. O tom jsou k dispozici zprávy. Každodenně od poloviny ledna stovky uprchlíků jsou odsouváni přes hranice, jsou uzavírány hranice, střílí se na lidi. Dokonce mezi mrtvými jsou prý i děti. Kdy se tomuto tématu zde budeme věnovat? To je pro mě důležitá otázka. A mohu jedině říct se, prosím, provádějte ofenzivní azylovou politiku a žádejte to po členských státech i více než dosud. Prosím, eh, čiňte to i nadále. Děkuji vám, paní Cimr. A není za zelené paní Harms. Vážení předsedové, vážené kolegyně, vážení kolegové, myšlenka po posledním summitu, která se objevila k výsledku summitu, že se chceme společně postarat o pořádek, spolehlivost a dodržování principu právního státu při migraci do Evropy a uprchlictví, že chceme i spolehlivost a zaručení právního státu pro ty, kdo jsou eh, na útěku. Dní pořadu týdnu, každý den ráno ve zprávách i ve večerních zprávách vydáme eh, věci z Turecka, které poukazují na situaci kde je sice nastolován určitý druh řádu, ale humanita a principy právního státu zcela mizí. Například i domény. Zde byly opravdu pozoruhodné zprávy bývalého německého ministra Norberta Blima, který eh, neustále na to poukazoval, chcete-li něco zlepšit, tak to udělejte souladu s evropskou myšlenkou humanity a souladu s našimi vlastními zákony. A pane Tusku, vy jste před chvíli řekl, že to všechno není ještě tak úplně stoprocentní. Já si myslím, že nyní absolutně nemůžeme hovořit o tom, že by ty postupy v Řecku zohledňovaly principy právního státu. A to je první a hlavní zodpovědnost Evropy. Než budeme hovořit o problematické situaci v Turecku, musíme přeci doma v Evropské unii být schopní zajistit eh, principy právního státu pro osoby, které zdou se na útěku zda to bude fungovat předtím, než budeme mít eh, vybudovanou celoevropskou pohraniční a pobřežní službu, což je asi v této souvislosti ten nejvýznamnější požadavek, zda to bude možné zajistit stoprocentně, to já nevím. Ale ta stávající situace, ponechat ji tak, jak je, to prostě takto není možné. To vím jasně. A Evropská unie je zde na tahu ve spolupráci s řeckými orgány, s řeckou vládou, protože já mám dojem, že to, co se tam nyní děje, tak to diskredituje celou politiku Evropské unie v oblasti uprchlictví. A tento nouzový stav se toláduje v podstatě, mám takový dojem, jako prostředek pro odstrašení těch lidí, kteří by jinak vyrazili do Evropy. Turecku, protože zde máme tu dohodu o uprchlictví, máme také určitou zodpovědnost za dodržování principů právního státu. To, že byla uzavřena dohoda, to přece neznamená, že my to tam prostě necháme jen tak být. Evropská unie by v řadu týdnů od té doby, co zde ty zprávy zde jsou, že bývají navraceni syrští uprchlíci do Sýrie, no tak už celou řadu týdnů Evropa Evropská unie by měla vyšetřovat, zda tomu tak opravdu je a pokud tomu tak skutečně je, přeskoumat dohodu a eventuálně také ji opět stáhnout. Ji odvolat. A teď e, e, řeknu něco na adresu pana Frhostata, co se týče azalových směrnic a směrnic týkajících se pobřežní e, stráže a hraniční stráže. Sdílím jeho názor. E, ne, e, nemyslím si ale, že by EU klekla, poklekla před Erdoganem. Jsem toho názoru, jak mi říkali zástupci opozice v Kurdistánu, v Ankaře a v Istanbulu, jsem toho názoru, že Turecko angažovanost Evropanů pro právní stát a lepší rozvoj e, Turecka si opravdu zaslouží a každý pokus dosáhnout zde lepších, kvalitnějších e, dohod tak takové pokusy diskreditovat považuji vzhledem k obecné situaci na středním a blízkém východě a vzhledem k geografické poloze Turecka a naší historie s Tureckem toto považuji za vyloučené. A dámy a pánové, ještě k Německu. Svoboda umění a tisku o té nebude rozhodovat v Německu Erdogan. Jsem toho názoru, že naše země je dostatečně silná, aby i v tomto sporu s panem Erdoganem obstála. Děkuji. Děkuji za FDD, nyní má slovo pan Faráč. Děkuji, já jsem velice překvapen, protože tady toto má být domov evropské demokracie a dnes dopoledne bychom tedy mohli vlastně slavit nizozemské referendum z minulého týdne, kde lidé řekli ne rozšiřování EU, ne dohodě s Ukrajinou. A kdyby se jednalo o Turecku, o Turecko určitě ještě mnohem více lidí by řeklo ne přistoupení Turecka. Takže to bylo vítězství demokracie, ale především to bylo vítězství eh, malé organizace King Hile, což je skupina mladých blogerů, kteří se dali uh, dohromady a schromáždili ty potřebné podpisy. Je to tedy vítězství i přímé demokracie a Jean Roberto Gasaležio, který vlastně eh, stál za hnutím pěti hvězd v Itálii, zemřel. Chtěl bych to tady, tady připomenout. Eh, to jsou noví politici a teď přitom nám říká pan Juncker, že kdyby nizozemci hlasovali ne, že by to byla katastrofa, to nám říkal dříve a dnes se o tom nezmínil. A můj starý přítel, fan Rompuy, by asi řekl, že to můžeme ignorovat a jít vesele dál. Takže teď tady máme obrovské množství různých zájmů, které se snaží zcela ignorovat zájem nizozemský irského národa. Ale já si nemyslím, že tyto instituce mohou přežít 21. století a jeho technologie. Myslím si, že vůle lidí mění politiku eh, takovým způsobem, že to tady v této místnosti vzbuzuje děs a to je správné. A ehm, my v, Spojeném království budeme mít také referendum. A teď se hodně lidé zajímají právě o tu tureckou dohodu. A eh, představitelé EU prostě se plazí před panem Erdoganem, kteří vás má všechny v rukou, dělá se s lidskými právy, co chce. A tenhle Erdogan eh, prostě se takto chová a tam se, tady se říká, že jsme zaznamenali pokrok. Za posledních 18 měsíců přišlo do Evropy 1,8 milionu lidí a poslali jsme zpátky tři stovky. No to se mi nezdá, že by byl úplně velký úspěch. Eh, jedna skupina, která z toho bude mít radost, je ISIS, eh, islámský stát, protože pět tisíců svých operativců dostali na evropský kontinent eh, podle údajů Europolu, což by mělo tedy skutečně v nás všech vzbuzovat kolektivní strach. A já eh, bych chtěla ještě říci, že doufám, že Britové budou hlasovat pro Brexit, protože Britové budou chtít hájit především svou bezpečnost. Je to bitva národů vůči politikům. Vy možná máte hodně peněz, velké podniky, Goldman Sachs, ale my máme také své zbraně, máme blogery a nakonec lidé zvítězí a tohle místo nepřežije. Pan Eriksson by vám chtěl položit otázku. Prosím. Děkuji. Měl bych otázku na pana Faráže, který sedí za britskou vlajkou. Nemyslíte si, že je eh, dost nepříjemné pro mnoho Britů, Eh, člověk, který sedí za britskou vlajkou, no, oslavuje referendum, jehož jediným, eh, jediným kdo vyhraje, bude pan Putin který oslavuje, že e, Evropa není sjednocena, e, co se týče spolupráce s Ukrajinou. Ano, já nejsem zastánce pana Putina, ale ani nejsem moc e, rád nechodím do války s panem Putinem. Ono, co, udělá, co děláme? My chceme, my chceme bojovat proti korupčně zvolenému lídrovi v Evropě a vlastně chceme ruského medvěda pošemrat a pak jsme strašně překvapení, že reaguje. Neměli bychom být překvapení. Myslím, že všichni bychom měli mít eh, naši vlastní národní demokracii. A pan Eriksson chci Evropu, kde budeme mít obchod, kde budeme spolupracovat, eh, kde eh, budeme vzájemně dobří přátelé a sousedé. A co nechci, je tato vlajka a nechci politickou unii, chci skutečnou evropské, evropské přátelství. Slovo má teď za frakci ENF pan Vilimský pane předsedo. Vážené dámy a pánové, v eh, pár poznámkách si eh, nemohu odpustit říct něco k předřečníkům, eh, kteří mluvili za sociální demokracii. Pokud pan Titela se vší vážností tvrdí, že Rakousko by mělo být kritizováno, protože, jak říká, 25 migrantů přichází každý den do naší země, tak vám pouze mohu říct, že v minulém roce to bylo 90 tisíc, kteří tady žádali o azyl v Rakousku. Tento rok je to 35 tisíc a minulý rok rakouskou pomocí Evropské, pan, tady bylo, byli převaděči kteří, kteří milion lidí eh, provedli do Evropy a do Německa. A pod tlakem mé eh, strany eh, FPP konečně byla zavedena kontrolní opatření na hranici, takže bych byl rád, kdybyste to prosím nekritizoval. A k šéfovi Evropské lidovecké strany bych také chtěl říct pár slov. Když tady pan Weber se vší vážností stále ne- nehezky mluví o pr- soudcích, co si myslíte, kdo jste vy? Vy jste členové, členové ECSU, e když si poslechnu slova vašeho bavorského premiéra, tak ten provozuje konzervativní politiku. To, co vy děláte, to je něco mezi eh, eh, rudou a zelenou politikou. Ale je dobré, že AFD v Německu se teďka ozdravila a že eh, měla takový úspěch při volbách a bude součástí německé historie. A když paní Harm se vší vážností také mluví o tom, že je zapotřebí pořádat různá referenda v evropských záležitostech, tak bych se chtěl zeptat, co se stalo z vaší strany. Vy pocházíte pocházíte z hnutí, eh, eh, která eh, měla základnu, dnes jste vlastně na diktátorské brát národu právo rozhodovat o vlastních záležitostech. Dámy a pánové, toto Turecko, tento nesprávný díl, ten jde do úplně špatného směru. Tady jsme zavřeli oči a uši před tím, co se v Turecku děje. Poruší se lidská práva, kurdská problematika, způsob, jak se zachází s ženami ve společnosti a tak dále a tak dále. Prosím, pane předsedo, a už budu končit, orientujte Orientujte se podle toho, co říká obyvatelstvo. V Holandsku bylo učiněno správné rozhodnutí. Děkuji, pane Brimsky. Proti nesprávné politice Evropské unie. Co je ten největší, nejlepší, to je nejlepší model pro Evropu? Děkuji a teď má slovo za nezařazené pan Balco. eu megállapodás Děkuji za možnost vystoupit. Dohoda mezi EU a Tureckem Eh, umožňuje legální příchod migrantů. To vlastně znamená, že budou dobří migranti a špatní migranti. Eh, špatní jsou ty, kteří přijedou na loďce bez dokumentu do Řecka a ti budou posíláni zpět. Nicméně, když máme nějakou kvotu pro tyto lidi, eh, tak to budou dobří migranti. To budou ti, kteří budou posíláni přímo tureckém. Ti se tedy lépe integrují do evropské společnosti. Nebudou mezi nimi teroristi, to nikdo nezaručuje. Tato dohoda se líbí panu Junckerovi, který si tedy myslí, že potřebuje Evropa migranty, zmiňoval Austrálii a Kanadu. Paní Cimer říkala, eh, že jsme Evropskou unii, ale my nejsme Evropskou eh, demokratickou unii, protože většina obyvatel nechce, aby se Evropa změnila v kontinent migrace. Děkuji. Thanks and next speaker will be... Děkuji. A nyní bude mít slovo pan Royal. Vážení předsedové, vážená paní předsedkyně, Někdy už tomu světu nějak nerozumím. Už to byla řada diskusí a rozpráv a e, byli jsme rozezleni, že zde nemáme konkrétní pomoc v oblasti uprchlicí. Naším hlavním úkolem je pomáhat lidem, kteří jsou na útěku a učili, utočili jsme na radu a říkali jsme, tihle blázniví egoistě prostě nejsou schopni se dohodnout, ale teď bychom mohli říci děkujeme. A místo toho paní Cimr a a pan Frhovstad, no to je hrůza, prostě tady opět všechno kritizují tak jako dosud, neustále všechno kritizovat a nepřebírat žádnou zodpovědnost. Nejdůležitější Věta dnešního dopoledne byla to, co řekl pan Tusk. Evropa převzala zodpovědnost. Ano, konečně členské státy převzaly zodpovědnost a řekly, něco uděláme. Není to perfektní řešení. Kdo pak by to tvrdil? Kdo trošku pracuje v oblasti politiky, tak ví, že nikdy žádné perfektní řešení neexistuje. Vždy jsou jenom nějaké kroky nebo krůčky na důležité cestě. A toto je důležitý krok, je to možnost, je to konkrétní pomoc, poklesl počet uprchlíků, že to je nějaký výsledek. A tím, že někteří říkají, tím se dáváme v šanc Turecku, no co k tomu mám říct, to už mě opravdu nic nenapadá, takový nesmysl. Ti, kteří nás za toto kritizují, já jsem od začátku byl proti přistoupení Evro, eh, Turecka do Evropy a e, někteří z vás pak říkají, ne, Turecko bychom měli přijmout hned zítra. Tak nejradši byste přijeli hned zítra Turecko, ale teď chcete kritizovat. Měli byste zůstat s rovnou páteří. To, co řekla paní Harms, bylo velice působivé říci, mně se na tom řada věcí nelíbí. I mně se celá řada nelíbí. Nelíbí se mi celá řada věcí, které se dějí v Turecku. Ale když otázce uprchlíku, jak řekl Jean-Claude Juncker, se uspořádá spolupráce a posuneme se koluček kopředu, no tak to je pokrok. Tak no, můžeme říct si výborně, skvěle, hurá, tak teď udělejme další krok, ale musíme dávat pozor, aby se nám nestále další chyba. Ale ne tady kritizovat od rána do večera, protože pokud to takto bude pokračovat, tak tento parlament se vyvine v instituci, která je nepřijatelná v evropské koncepci. Když budeme všechno jenom kritizovat a budeme se proti všemu stavět. My jsme placení za to, že děláme konkrétní práci a konkrétně pomáháme lidem. Pan Lambsdorff na vás má modrou kartu. Jste ochoten na ní zareagovat, pane Royle? Prosím, pan Lambsdorff. Milý Herberte, Představme si, že ta dohoda je dobrá a já na ní nepohlížím tak zcela nekriticky, ale myslím si, že to je krok správným směrem. Pak členské státy musí převzít zodpovědnost Německé spolkové ministerstvo vnitra uvedlo, že v Řecku jsou dva lidé z oddílu technické pomoci, čtyři úředníci migračního úřadu v Německu, osm dalších i dorazy, potom 30 e, německých policistů. Souhlasil by si s tím, když řeknu, že tedy německá vláda ne, neplní e, svoje povinnosti e, vybavit dostatečně personálně tuto dohodu? a že tedy Angela Merkel a Thomas de Maizière nechávají pana Tuska a Junkra na holečkách. No, kolego, ten svět také není tak úplně jednoduchý, ale také souhlasím s tím, že by členské státy měly pomáhat rychle a poslat ty lidi, které přislíbili. To je stoprocentně pravda. Ale někdy to nejde tak snadno, to zjistíte, když budete pracovat v administrativě. Ale samozřejmě je třeba sliby dodržovat, ať už jste z jakéhokoliv členského státu. I ty členské státy, které musí být ochotny přijmout uprchlíky, to k tomu také patří. Ano, všechno je správné, patří to k tomu i to, že když slíbíte eh, personál, tak ho musíte také poslat. To je jasné. Děkuji a nyní paní Fajon. Děkuji vám, předsedající. Já bych ráda chtěla dnes říci, že máme dobrou dohodu s Tureckem, fungující dohodu, dohoda, která má právní základ, ale bohužel to říci nemohu. A i když mám čím dál tím více dojem, že to je špatný kompromis, tak bohužel nevidím žádnou alternativu. Přála bych se, aby to celé fungovalo, ale tak, aby byla respektována základní práva uprchlíků a ne tak, aby naše eh, spolupráce byla závislá, aby zde bylo vydírání, aby nadále Eh, přicházeli uprchlíci a Turecko násilně navracelo uprchlíky. Je to šokující situace. Na tři miliony uprchlíků žije v Turecku, ale většina z nich na ulici. Nakolik bezpečný je takovýto stát pro lidi? Víme, že situace v oblasti eh, svobody médií a práv menšiny taková, jaká je. Také je šokující situace na řeckých eh, ostrovech, kde se hotspoty měří v uzavřené tábory. Uprchlíci musí mít možnost žádat o azyl. Kde zůstávají naši odborníci? A i jakákoliv dobrá dohoda s Tureckem nebude úspěšná, pokud eh, nebudou eh, realizovány ty eh, relokační programy. My už jsme dávno mohli posílit ty legální cesty. Nemuseli jsme stavět bariéry z ostatného drátu. Mohli jsme zastavit eh, eh, vykořišťování žen a dětí, ale neudělali jsme to. Potřebujeme ambiciozní reformu Dublinu a možná, že toto je historická poslední šance přesvědčit lidi, že evropská politika může být úspěšná. Pane Trešna, vás mám modrou kartu. Ano, dal bych um, položit otázku. Ehm, mohl byste prosím vyjasnit, ehm, nebo možná ehm, se přidat tomu, co říkal pan Pitela eh, dříve, v rámci Evropanů. Souhlasíte s ním, že sobecké eh, národů eh, eh, nebrat uprchlíky, souhlasíte s ním, že by se mělo navrhnout to, aby členské státy byly donuceny přijímat určité kvóty. A můžete souhlasit se mnou, že odsoudíme nedostatek respektu, kteří mají lídři z British Party, které ukazují nezávislým členským státům. Myslíte si, že to je ostuda? Ano, vážený pane kolego, já souhlasím se vším. Eh, mm, dnes eh, mm, trváme na tom, aby eh, byla uchována evropská solidarita, ale ona nefunguje a také souhlasím se všemi těmi, kteří trvají na tom, aby všechny členské státy nesly zodpovědnost, protože jde o rozdělení zátěže. A um, nové usídlování a programy přesídlování v současné době nefungují. Mnoho států v Evropské unii e, př, nepřebírá svou zodpovědnost a pokud toto nefunguje, tak všechno ostatní bude zbytečné. Veškeré dohody budou zbytečné a Evropská unie se pak um, bude dostávat do velmi kritické situace. A chtěl bych vás všechny požádat, abyste převzali morální zodpovědnost. Děkuji bardzo. E, od... Děkuji. Od března od březnového samitu eh, eh, Evropské rady eh, se urychlily veškeré události. Za zvlášť důležité považují dvě události teroristické útoky na hlavní město Evropské unie Brusel a výsledek nizozemského referenda. V prvním jmenovaném případě očekávám od všech třech předsedů informace o tom, co učinili eh, a co mají v úmyslu učinit eh, proto, aby eh, tisícům zaměstnanců a svým institucím a úředníkům v členských státech poskytli nutnou bezpečnost. A to platí také pro všechny ty, kteří Brusel navštěvují. Je mimořádně toto důležité i ze správně technického hlediska. Je zapotřebí toto všechno dobře pojistit. K tomu patří rovněž závěry eh, rady. A k druhému problému. Eh, týká se nizozemského referenda mm, eh, jak, to, jak vy jste tady spochybnili politiku vůči Rusku. Očekávám od lídrů Evropské unie, že přijdou s řešeními tohoto problému. A přitom se žádají daleko rafinovanější řešení než tu a tam ohlašované eh, rozhovory s Ruskem. A tyto brutální, eh, toto brutální vměšování se do polských záležitostí eh, a celý tón, tenor toho usnesení, které má být dnes schváleno, toto je typické odvádění pozornosti od neschopnosti dostat závazkům a výzvám. Děkuji. Paní komisáři, má na vás modrou kartu. Ano. Vážení předsedající, já nerozumím tomu, co teď to referendum v Nizozemsku a situace v Rusku a v Polsku, jak souvisí s touto situací. Hovoří se zde nyní o velice závažném tématu, a sice o tom, jak s tím množstvím uprchlíků naložit, jak je možné to množství zmenšit a jak to, že vy se nesoustředíte na toto téma? Já si myslím, že toto je opravdu to, co je nyní v myšlenkách všech Evropanů. Paní kolegyně, já nevím, jak proběhlo tlumočení mého vystoupení, nicméně se domnívám, že budoucnost ukáže. Je zde jasné propojení všech těchto záležitostí a já jsem také hovořila o administrativních schopnostech řešit tyto problémy po teroristických útocích. Děkuji a nyní má slovo pan Lambsdorff. Pán Lambsdorff, nikoli paní Lambsdorff. Pán Lambsdorff má slovo. Dámy a pánové, ano, Myslím, že je správné se podívat na mapu a vidíte, že je dobré v této složité situaci hovořit s Tureckem a nakládat s Tureckem s respektem, protože přijalo 3 miliony uprchlíků, to je třeba si opravdu velmi vážit. To ukáže první pohled na mapu. Druhý pohled na mapu ukáže, že zde bude ta středomorská cesta. Said Klamal má pravdu, za chvíli bude léto a to, o čem hovořil pan e, tak ta čísla už na to poukazují. Musí se tedy udělat více, ale také realizace té dohody musí být provedena humánně, účinně a s ohledem na budoucnost. Humánně, to znamená, že se nesmí vzdát přeskumu každého jednotlivého případu. Mám, jsme země s právním státem, to musí eh, uznat i Turecko. A země eh, musí plnit své eh, sliby, protože na 70 tisíc úředníků pracuje v oblasti e, policie a další, ale přitom jich poslali zatím jenom 30. Musíme intenzivně spolupracovat, jinak bude tragédie ve středomeří pokračovat. Děkuji. Děkuji, není má slovo paní Veržia. Merci. Děkuji. Evropa chce radši delokalizovat policisty, než aby relokalizovala uprchlíky. To jsou slova jedné nevládní organizace. Dnes se vracejí lidé, včetně Syřanů, do země, kde přitom i podle parlamentu se porušují lidská práva. Jsou to uh, migranti, kteří údajně nepotřebují mezinárodní ochranu, muži, stále více žen a dětí. Uh, Zvláštní zpravodaj OSN pro migranty říká, že ta dohoda spíše ohrozí životy, než že by je zachránila. UNHCR se myslí, že to je v rozporu s mezinárodním právem, podobně jako další nevládní organizace. A vy tady si odvažujete hovořit o lidské důstojnosti. Já se stydím za to, že jsem Evropanka a že hodnoty jako právo na azyl jsou takto pošlapávány protože představitelé Evropy se bojí čelit veřejnému mínění a dává se teď jen prostor populismu. Realisté by měli hledat konkrétní řešení eh, o právo na azyl a neměli by nechat umírat lidi ve středozemním moři. EU je hospodářsky nejbohatší oblast světa a měla by být tedy solidární a měla by stát na výši té humanitární krize, která zachvátila svět. Děkuji a nyní pan Terry Cabras. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Hovořím jménem skupiny IFA, která je proti dohodě s Tureckem. Za prvé, ta dohoda nějak nevyřeší uprchlickou krizi, místo toho, aby se našlo nějaké skutečné humánní společné řešení. Členské státy se egoisticky snaží krýt krizi před očima evropských občanů a předstírají, že ti nelegální uprchlíci se musí vrátit do Sýrie a tváří se, že to nemá s Unii nic společného, ale víme, jak děsivé lidské utrpení panuje na turecko-syrské hranici. Unie měla navrhnout ambiciozní a jednotný přístup v azylových otázkách, který by vycházel, vycházel ze solidarity a sdílení odpovědnosti. Za druhé, Turecko není bezpečnou zemí pro uprchlíky. Turecko neposkytuje základní záruky eh, statusu uprchlíka. Navíc Turecko není bezpečným státem ani pro své vlastní státní příslušníky, protože tam dochází eh, k porušování eh, lidských práv, utlačování Kurdů a dalších menšin. Turecká vláda prosazuje cenzuru a brání svobodě vyjadřování. V neposlední řadě ta dohoda je nelegální protože se tváří jako prohlášení hlav států a vlád a evropská strana se tak snaží zabránit povinnosti eh, podle evropské zákona a eh, dodržování listiny základních práv. Také se tak obchází výsada tohoto parlamentu spolu rozhodovat v otázkách azylu a migrace. Očekáváme, že parlament eh, tedy by měl posoudit legálnost této dohody eh, a to i souvisejících rozhodnutí a ta by se případně mohla spochybnit před Evropským soudním dvorem. Děkuji, paní předsedkyně. Je tady modrá karta na vás od pana Frunčuliky. Jste ochoten ji přejmout? Pane Terry Kaprasi? Ano. Pan Frunčulika, prosím. Vážený pane kolego, jak už tady zaznělo dnes dopoledne, ta dohoda s Tureckem není dokonalá, ale zdá se, že to je krok ku předu. Co si myslíte, že by EU měla udělat, když by ta dohoda eh, nebyla nebo byla vypovězena, protože Erdogan řekl, že pokud EU nebude plnit své povinnosti, takže by Turecko tu dohodu mohlo kdykoliv vypovědět? Ano, to je právě problém, pane kolego, protože všechno je v rukou Turecka. To je ten hlavní problém. My tu dohodu vypovědět nemůžeme, ale Turecko ano. A to ukazuje, že to je divná, eh, nelegální a nemožná dohoda. Děkuji a nyní paní Ferrara. Grazie, presidente. Bene, abbiamo sentito oggi dal presidente... Vážená paní předsedkyně, dnes jsme od pana předsedy Tuska eh, eh, slyšeli, že to není dokonalá dohoda, že se udělalo vše proto, aby byla respektována lidská práva, ale jsou tady pochyby. A ty tež pochyby eh, byly vysloveny i prezidentem předsedou Junckerem. Ano, pokud tyto pochyby existovaly, tak se vůbec nemělo pokračovat dál, protože tady jde o pochyby, že dochází, mohlo by dojít k porušení základních práv. Tyto pochyby vycházejí z fakt, z posledních incidentů. Určitě je to tak, že se musí najít nějaké řešení a my tady neusilujeme o dokonalost, jak řekl pan Tusk, ale řešení potřebujeme a Ehm, na, pro nás je toto řešení v souladu se změní, změnou eh, dublinského nařízení. Skutečná změna tohoto dublinského eh, nařízení, ne to, co nedávno navrhla jako Evropská komise. Tady vůbec není žádná stopa nějakých humanitárních koridorů v tomto návrhu komise, ehm, ale přesto se chce bojovat proti nelegální migraci. Takže je nutné hledat legální alternativu tak, abychom eh, mohli dostat vrpu na tuto cestu. Dublin se musí změnit na základě zásady, kdy první první země eh, příjmu eh, bude nést zodpovědnost nebo největší zodpovědnost za žadatele o azyl. A jestliže se tato zásada změní, tak eh, se pak můžeme vyhnout tomu, že se země stane obrovským táborem pro uprchlíky. Můžeme také zastavit práci převaděčku. Makedonská policie použila slzný plyn a střílelo se také, na lidi byly zraněny děti. 2000 nezatilých uprchlíků zmizelo Amnesty International podal zprávu o tom, že Turecko nemá status eh, bezpečné třetí země. To je skutečně katastrofální stav. A málo se toho změnilo na humanitární situaci, eh, jak už existovala předtím. Je jasné, eh, že mm, nemůžeme postavit zdi, ta cesta se nezavírá, ta se pouze přesunuje, jde přes Středomoří zase 380 uprchlíků se dostalo do Itálie přes Reggio Calabria Tedy Evropa tady jedná málo rozhodně, aby eh, utlumila proudy uprchlíků. Skutečné důvody jsou přeci války, eh, prodeje zbraní a to, že se ničí zdroje, které patří jiným národům. Tady eh, musíme hledat přístupy a musíme respektovat základní práva všech. Děkuji. Modrá kartička pana Weigela, jste ochot nejen to přijmout? Ano, pan Weigel. Ano, děkuji. Protože si velmi vážím některých kolegů z vaší eh, skupiny, eh, tak bych chtěl eh, položit tuto otázku a navazuji na vaši poslední větu. Dnes hovoříme o souvislosti s, v souvislosti s dohodou s Tureckem o mnohých věcech a mluvíme o tom, že se tím mění politika eh, ve vztahu k eh, přistoupení tohoto státu a také mluvíme o jiných otázkách. Nemyslíte si, že bychom v této diskusi eh, se měli věnovat i důvodům, příčinám této krize, příčinám této humanitární katastrofy. Nejsme humanitární organizace, jsme politici a Musíme se vážně zabývat příčinami této katastrofy na Blízkém východě. Děkuji. Ano, jistě, proto se proto musíme hledat řešení eh, na politické a legislativní úrovni. Zcela jistě nejsme dobrovolnou organizací, ale návrhy, které eh, předkládáme, návrhy řešení, to, co už tady předkládáme za poslední dvě léta, jsou návrhy eh, konkrétní, legislativní návrhy, které přicházejí z nevládních organizací. Eh, jde o humanitární koridory, eh, jedná se o boj proti prodeji zbraní v zemích, kde, které jsou ve válce, jde o legální přístup k Evropské unii a tak dále. To jsou naprosto konkrétní návrhy, které by mohly ovlivnit Eh, příčiny, které jsou eh, příčiny těchto eh, uprchlických proudů. Proudy uprchlíků to je něco, co vždycky existovalo. Ale jedna věc je, když lidé dobrovolně se stěhují někam jinam, druhá věc je, když je příčinou toho válka. A tady musíme jít držet krok s tuchem doby. Pan Bej, 18. května kancelářka Merklová a další tzv. vyjednávače této dohody s Tureckem vlastně ustoupili všem požadavkům sultána Erdogana. Jako věční kašpárci v neosmanské frašce tito představitelé, kteří řídí osud našeho upadajícího kontinentu, podepsali nový biankošek tureckému hasiči, který je ve skutečnosti pyromanem. 3 miliardy eur, které už byly přiděleny Turecku, se tedy zdvojnásobily a to vše na úkor našich daňových poplatníků. Co je ještě horší, přes temné vazby Turků s barbary z islámského státu a přestože díky Turecku prosperuje mafie převaděčů, bylo rozhodnuto, že 80 milionů Turků bude mít neomezený přístup do šengenského prostoru. A proto náš, tedy nás komisař Avramopoulos včera žádal, aby, jak cituji, jsme se přizpůsobili nové době lidské humanity. 1. července Slovensko Slovensko eh, přebere předsednictví EU. Jejich premiér Robert Fico eh, vlastně toto označuje za evropskou rituální sebevraždu, jako jeho partneři z Maďarska, Polska a Česka. Eh, dobře už pochopil, že vaše multikulturální utopie je selháním. Děkuji a nyní pan Epitedeos. Παρά τις προσδοκίες που δημιούργησε Děkuji. E, očekávání od dohody EU e, Turecko jasně ukazují, že ta dohoda nebude fungovat. Turecko nechce e, řešit problém eh, převaděčů, kteří dostávají lidi z Turecka do Řecka, protože ty lodi vyplouvají velice brzo ráno, ovšem turecká pobřežní stráž začíná pracovat až v 11, stejně tak i lodě na to, jak tedy chtějí zastavit ty lodě převaděčů. Kromě toho Turecko stovkám tisíců Pakistánců a Afgánců dali falešné syrské pasy. Pokud budou vráceni do Turecka, tak Turecko řekne, že mají falešné dokumenty, protože vlastně oni sami je jim dali a pošlou je zpátky do Řecka, takže stejně zůstanou v Řecku a Řecko bude mít problém. A kromě toho eh, jsme si jisti, že mnoho nezákonných přistěhovalců řekne, že Turecko není bezpečná země a nebudou tam chtít jet. A takže zase zůstanou v Řecku. Takže přestaňme být pokrytci a tlačme na Turecko, aby dodržovalo dohodu. Jinak prostě Řekové, kteří už tak čelí chudobě kvůli memorandu, ne, nedovolí, aby Turecko dostalo 3 miliardy. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně. Szanowni panowie przewodniczący komisji oraz rady! Pan Grzyb. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a Názory na dohodu se různí, jsou zde také nejrůznější emoce, těch už jsme byli svědky předtím, když ještě nebyly známé detaily, ale musíme hovořit o příčinách, proč musela vzniknout tato dohoda, protože zde byla neschopnost chránit naše vnější hranice. A k ní přispěli všichni ti, kdo brzdili nalézání společných řešení. Šlo i o kontrolu na vnějších hranicích. Dohoda je velice komplikovaný a křehký kompromis. To si všichni uvědomujeme, stejně jako logistické, hmotné a právní výzvy v této souvislosti, které musíme zvládnout. Ale je to také reálná pomoc a pomoc uprchlíkům, kteří se již nacházejí v Turecku. Tato bezprecedentní situace si žádá mimořádné řešení, ale to zdaleka neznamená, že by zde měl mít hlavní slovo vždy ten silnější a že bychom se měli vzdávat našich hodnot. Musím rovněž kontakt, konstatovat, že je e, naděje, že po summitu na Maltě v listopadu a po dohodě s Tureckem se vykrystalizuje další spolupráce s dalšími zeměmi, internacionalizace uprchlické krize je jediná možnost jejího řešení. Také chci potrhnout to, že považuji za dobré, že se rada zabývala situaci v ocelářství. Je to na 300 tisíc přímých pracovních míst a další pracovní místa s nimi propojená. To platí i pro eh, moji zemi, pro Polsko. Eh, situace na zemědělském trhu, zvláště eh, obchodování s mlékem a vepřovým masem vedly k tomu, že příjmy zemědělců poklesly a to je důležité téma. Potom význam transparentnosti v mezinárodní oblasti plynu, to je také nesmírně důležité. Děkuji, nyní má slovo pan Fleckenstein. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, určitě se shodneme, Dohoda s Tureckem je jenom část. Je to jenom část řešení. V otázkách migrace a uprchlictví je pro nás Turecko významným partnerem, ale hlavní zodpovědnost nadále leží zde na nás v Evropské unii. Včera jsme velkou většinou schválili zprávu z vlastního podnětu a ta jasně dává najevo, co chceme. Chceme více solidarity v Evropě, více legálních cest, chceme přepracovat dublinský postup a zajistit Schengen. A domnívám se, že toto je nadále v popředí veškeré naší činnosti. Dohoda s Tureckem. Ta může fungovat rozumně pouze tehdy, pokud eh, budou také příslušné předpoklady. Takže to je otázka řízení a otázka konkrétní práce, aby dohoda fungovat mohla. Když nyní nemohu podat žádost o azyl, no tak mě také nikdo přece nemůže vyhostit. Jde také o otázku, jak podpoříme a podporujeme naše řecké kolegyně a kolegy. A pane Lamsdorfe. už eh, toho mám dost, že neustále si stěžujeme na naší vládu. E, například na komise je také na 300 tisíc zaměstnanců, nenašlo by se jich několik, kteří by mohli být posláni do Řecka, když to nejsou, k tomu nejsou ochotně členské státy. Já bych mu když tak pomohl nějaké kandidáty vyhledat. A dále potřebujeme pragmatické řešení. Záběry, které vidíme z idomény, jsou nepřijatelné. Myslím, že zde musíme prostě konat a potom se podívat i na právní situaci. Dámy a pánové, omlouvám se, máme čistou tiseň. Je zde na vás modrá pa- karta pana Rupeho. Přijímáte ji, máte 30 vteřin. Vážený pane kolego, Mám dotaz týkající se závazků evropských členských států. Naši úředníci navštívili uprchlické tábory, ale například nikdo nebyl ochoten odejít do pobaltských republik. Myslíte, že uprchlíky máme přijímat nuceně? Eh, víte, mně se ty vaše formulace příliš nelíbí. Nejde o nějakou nucenost, nucené přijímání uprchlíků. Jde o to, když máte 28 členských států, jste s nimi v jedné společné Evropské unii, tak nestačí prostě z toho jenom těžit pozitiva a nezdílet zátěž. To platí pro vaši zemi, to platí pro každou zemi, i pro Německo Myslím si, že my bychom jako vzájemně si toto jako Evropský parlament měli připomínat. Solidarita je věc, která není jednosměrná, jde oběma směry. A děkuji, paní Trebezias. Děkuji vám, paní předsedkyně. Na březnovém summitu EU na základě tlaku Německa eh, udělala díl s Tureckem a paní Merkelová potichoučku odešla od své vítací politiky a nyní doufá, že Turecko zabrání přílivu migrantů za ní. Od té doby Německo zažívá obrovské vněšování do médií ze strany tureckého prezidenta. Místo, abychom hájili naše hodnoty, paní Merklová často mlčí, chová se devotně, její kariéra závisí na dobré vůli pana Erdogana a vidíme jasně, kde jsou priority paní Merklové. Pro Evropu by bylo lepší si hájit vnější hranice, aby se hájila sama. A měli bychom lidem tohoto kontinentu vyslat signál, že Evropa je sama ze svých sil schopná jednat a že si vážíme evropských hodnot, ctíme je a nevyjednáváme o nich. Zároveň by péče o uprchlíky v jejich regionu byla snažší a levnější než péče o ně zde. Neměli bychom být závislí pouze na Turecku, ale také jednat s Jordánskem a s Libanonem. Děkuji paní Inetfilm pár jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Jistě, že bychom měli vyjednávat a e, spolupracovat se sousedními zeměmi, ale to není to tež jako e, outsourcovat problémy. Jednání se odehrávají mezi dvěma rovnými e, mocemi, ale Evropská unie je slabá, jak, protože nejsme ochotni vyřešit naše vlastní problémy a Turci si to uvědomují. Měli jsme se poučit z dřívějších zkušeností, jako v roku 2010, kdy jsme vyjednávali dohodu s panem Kadáfim. Šlo o to, aby si udrželi uprchlíky a to také nevedlo k nějakému úspěchu. Eh, ano, vím, že se tady mluvilo o tom, že eh, tady jde o to, aby tady byl nastolen eh, řád a právo, ale to není způsob, jak to vnímám já. Protože my tady slyšíme historky od lidí, kteří jsou, o lidech, kteří jsou posíláni do Sýrie, jsou to uprchlíci a nemá, máme nulové odpovědi od Rady a členských států. A myslím si, že to je ostudné, že tento kontinent, nejbohatší, nejvíce prosperující a nejsvobodnější kontinent na světě, toleruje tuto situaci a že nejsme schopni schopni eh, sami reagovat na tuto situaci. A konečně stále říkáme, eh, v těchto dnech mluvíme o našich vlastních hodnotách a že eh, migranti musí přijmout naše hodnoty, ale měli bychom si udržet naše vlastní hodnoty a zajistit, aby uprchlíci žili v přijatelných podmínkách. Děkuji. Děkuji. Ne, mohu, musím vás opravdu zastavovat. Ehm, další řečník má minutu, pan Dimulos. Ano, děkuji. Pane Webre, přestaňte konečně činit bezpráví a urážet jak Turecko. A mm, řekněte pravdu. Pan Erdogan Ehm, posílá eh, novináře do vězení, ehm, končuje práci eh, novin, vůbec ne, eh, prosa, ne, nedodržuje podmínky dohody a vy tady ještě odsuzíte pana Ciprase. Ciprase. Pravicový radikál Orbán nepřijal jediného uprchlíka do Maďarska, ale vy ve své frakci se kolem něho točíte a samozřejmě zase odsuzujete pana Ciprase. Tak pravděpodobně, mm, nevím, nevím proč to děláte, řecký národ je hrdý, má při, eh, přišli jsme s velkým historickým příspěvkem a tyto urážky pana Webra nebudeme tolerovat. Pan Tusk a pan, eh, pan Juncker, víte vy velice dobře, že Eh, úspěch, váš vlastní úspěch, že musíte eh, toto eh, realizovat, toto všechno jste navalili na bedra členského státu Řecka. Řecko musí zvládat velké, dnes velké břemeno v důsledku své zeměpisné polohy a v důsledku celé vzniklé situace a lidé tam potřebují větší solidaritu, větší pomoc a ne, aby byl tady prezentován jako obětní beránek. Děkuji. Paní Sargentini. Děkuji paní předsedkyně. Paní předsedkyně, když zavíráte lidi, tak už se nemohou postarat sami o, sebe, pro, o sebe, pro sebe. A pokud to uděláte, taky zase o ně musíte postarat vy. Musíte jim dát dostatek potraviny, postarat se o nemocné, postarat se o to, že budou chráněny děti. Ale co udělalo 28 premiéru? Uzavřelo dohodu s Tureckem a zapomněli na realizaci. A nyní zavíráme uprchlíky na řeckých ostrovech, kde je nedostatek jídla, jsou tam děti mezi dospělými, na prostě přeplněných táborech, kde je příliš málo jídla, nejsou tam lékaři a nejsou tam právníci, advokáti. A když tedy premiéři byli odvážní a uzavřeli tuto dohodu, tak by měli být také odvážní a postarat se o její naplnění a ne to nechávat na Evropské komisi, aby to udělali. A musí mít také odpověď na otázku demokratické kontroly. Má na tato detenční centra v Řecku dohlížet řecká vláda, nebo na tom můžeme udělat něco my? co se stane se 14-letou dívkou, která nemá jídlo a je mezi eh, dospělými muži. Co se děje s takovou 14-letou dívkou, pane Tusku? Paní kolegyně, je na vás modrá karta. Přijmete modrou kartu od paní Jetemaky? Ano, prosím, modrá karta. Bez mikrofonu. Hm, děkuji hodně se kritizovala ta dohoda EU-Turecko. Není perfektní, ale já jsem neslyšela o jiných řešeních, co by měla udělat Evropská unie. Ráda bych obdržela seznam, kde by byly řešeny tři otázky. Co má udělat EU a co má udělat e, členské země, aby vše fungovalo. Děkuji, já mám jednobodový eh, plán a sice resettlement z třetích zemí a eh, dát eh, legální možnost vstupu do EU, ale má kritika nezněla na adresu Turecka nebo Erdogana, ale zněla na adresu toho, co my neděláme, co neplníme a my se prostě nestaráme o zranitelné osoby v detenčních zařízeních. Děkuji. Děkuji. Pan Paxas na minutu a půl. Vážený pane předseda, vážení kolegové, uběhl měsíc od um, Evropského summitu, to byla krátká doba, ale uh, už se rýsují tendence. Na základě této dohody se několik stovek nelegálních migrantů poslalo zpět a někteří váleční uprchlíci byli v Evropě přijati. Česká republika je proti eh, kvótám rozdělování, tendence nejsou pozitivní. I když mm, eh, jsme zvládli tento problém, tak eh, ještě jsme ho nevyřešili. Potřebujeme nová řešení. Větší hranice musí být uzavřeny, nesmí docházet k nelegální migraci mezi členskými státy. Musí vládnout tolerance a kvóty musí být zrušeny problémy s ilegální migrací mohou sebou nést i ekonomické problémy. Plán předsedy komise se musí co nejrychleji realizovat a musíme přijít s konkrétními opatřeními, která budou zaměřena na provedení tohoto plánu. Ekonomické problémy, dodatečné ekonomické problémy Eh, vůbec nejsou žádoucí v takovéto situaci. Členské státy musí eh, být více flexibilní, eh, co se týče přidané hodnoty produkty. Já si myslím, že eh, vodní spotřeby je jednou z možností eh, řešení. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Tato diskuse nám ukazuje znovu, že EU neexistuje. Byla vybudována na špatné, nekvalitní měně a teď padá pod váhou migrace. Chceme k nám dovést miliony nových otroků. Hovoří se o lidských právech s celým, s, s celým světem jednáme o lidských právech a Turecku dáme spoustu peněz, miliardy eur dáme někomu, kdo popírá genocidu milionu a půl Armenců. Někteří by chtěli dokonce, aby Turecko vstoupilo do Evropské unie eh, kvůli zeměpisným důvodům a podobně. Chtěli by, aby turečtina patřila mezi úřední jazyky unie. To je prostě šílenství. V Itálii je 24 tisíc nezákonných přistěhovalců, kteří přišli za první tři měsíce roku, to je dvojnásobek eh, oproti Loňsku. A ti uprchlíci jsou jenom 5%, eh, představují jen 5% eh, z těch těchto čísel. Já raději myslím na těch 20 milionů nezaměstnaných v Evropě, o které se nikdo nestará. Děkuji. A nyní má slovo pan Papadakis na minutu půl. Nevím, jestli je přítomen. Ano, prosím. Děkuji. Tato dohoda EU Turecko znamená zapojení EU do imperialistické intervence v Sýrii. Pak je zde rozhodnutí otevřít další kapitoly při jednání s Tureckem, což dále ukazuje rostoucí agresivitu buržoazie v Turecku a v Sýrii. Co je to solidarita? Ploty, bariéry, vyhošťování. Snažíte se nahradit ženevskou konvenci, která chrání uprchlíky nějakým nehumánním evropským mechanismem. Pane Webre, vy schválně tady vy, vyvoláváte zmatení. Říkáte, že Syriza jsou komunisté, hledáte obětního beránka, ale Syriza je novou řeckou sociální demokracií eh, která přijala eh, opatření proti pracujícím, podobně jako jiné sociálně demokratické strany. Eh, a je tady tedy snaha jít proti lidu, je tady snaha, aby NATO bylo efektivnější, ale přitom řecká komunistická strana chce, aby národ bojoval, chce 48-hodinovou stávku proti těmto barbarským opatřením Syrizy, která je proti národu a proti uprchlíkům. Děkuji. Nyní na minutu a půl paní Grostet. Merci beaucoup, madame la... Děkuji vám, paní předsedající. Vzpomínám si, že na konci roku 2015 předseda Juncker říkal, že naléhavě musíme najít řešení ještě do jara, než dojde k nárůstu migračního toku. Tato dohoda s Tureckem alespoň tedy existuje, ale ještě je třeba udělat mnohé, protože Turecko dnes vládne této hře a je to hra se slabostí EU. Stačí se podívat do terénu a vidíte nefunkčnost, která existuje v azylovém řízení v Aténách. Řecko čelí explozi žádostí o azyl 500 tisíc migrantů a uprchlíků má na svém území. A tato situace lidí v terénu je velice krutá. Experti přistýbení členskými státy nepřicházejí. Nebuďme naivní. Prezident Erdogan se také nevzdal své sázky. Ve čtvrtek jen tak mimochodem připomenul, že Turecko nedodrží dohodu, pokud EU e sama e, nesplní své e, přísliby, například vízová liberalizace, která byla příliš rychle přislíbena. Někteří evropští představitelé prchají před svou odpovědností. Také Francie se vyznamenala svou netečností a nechala paní Merkelovou samotnou jednat s Tureckem. Neměli bychom zapomínat na další naléhavou otázku, to je boj s nezaměstnaností a já bych se chtěla zmínit o ocelářství. Tady se nejedná o ochranu upadajícího průmyslu, ale naopak o obhajobu průmyslu budoucnosti, který čelí nekalé konkurenci. Je třeba jednat velice rychle, abychom bojovali proti eh, dumpingu, daňovému dumpingu a najít rychlé řešení. Děkuji vám a nyní paní Rodriguez na minutu a půl. Měli bychom uznat, že dohoda s Tureckem je přinejmenším provizorní ehm, a kontroverzním řešením. Potřebujeme evropský nástroj, abychom znovu získali kontrolu nad situací na našem území, aniž bychom ovšem snížili své standardy. A to znamená, ehm, že potřebujeme mít velice jasné priority, které leží na stole i díky nedávným návrhům komise. První z nich je zajistit, že budeme tedy poskytovat evropský azyl podle evropských standardů. Za druhé, musíme uspůsobit svá města tak, aby v nich, v nich nevznikala geta kvůli sociální soudržnosti, ale také kvůli bezpečnostním rizikům. A konečně musíme vytvořit skutečně celoevropský hraniční systém. Nejedná se o nějakou čáru, o hranici, ale o hraniční síť, která by umožnila, aby fungoval systém relokalizace a přesidlování eh, pod řízením evropských úřadů. Jde tady o nic menšího než o evropskou svébytnost. Neměli bychom se bát těchto slov. Je to silný koncept a většina občanů chápe, že musíme přejít do této nové fáze, eh, abychom měli skutečně suverenitu na našem území s našimi zdroji a s našimi standardy. To by, myslím, také mělo být vnímáno jako velká investice, takže připravme se na tuto novou fázi. paní předsedkyně. V závěrech rady se říká, cituji, že je tu několik prvků naší společné evropské odezvy na eh, migrantskou krizi eh, je dnes eh, nahrazováno a že teď ale přichází výsledky. Konec citátu. To je velice optimistické sdělení. Naše společná opatření jako přesídlovací programy vůbec nefungují. Spíše je to jednomyslná do rozhodnutí, která činí jednotlivé členské státy, které snížily proud uprchlíků, mm, anebo ho spíše přesměrovali někam jinam. Ehm, zvláště ehm, myslím eh, stanovení ehm, hraničních kontrol a také eh, eh, snížení a omezení dalších faktorů. Zvláště vítám to, že bude prohlášeno za nepřístupné, aby azylanti přicházeli z Turecka a my říkám si, jestli už tady toto nefunguje na interních hranicích Evropské unie. Děkuji a na minutu teď pan Tady. Jurečka. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo Tusku, mě musím říct, že sdílím vaše názory na díl s Tureckem, včetně vašich kritických poznámek. Měl bych jenom jednu otázku. Jak můžeme eh, monitorovat eh, to, jak se eh, dostává závazkům na turecké straně? Jak můžeme posoudit toto dodržování? Jak můžeme analyzovat a učinit závěry? Byl bych rád, kdybyste odpověděl. Pane předsedo Juncker, rád bych udělal dvě poznámky. Jedna se týká otázky migrantů. Vy jste tady žádala takové hlavní směry, eh, vodítko z politických skupin a to právem. Chtěl bych říci, že eh, návrhy komise eh, obsahují celou řadu užitečných a účinných prvků a pravděpodobně bych ehm, se toto, na tom pracoval. Je to něco, co by mělo být rychle implementováno a kolem toho bychom mohli Evropskou unii sjednotit. A konečná poznámka k Číně. Ano, férový obchod, férová soutěž, ale toto není co, to, co představuje Čína ani eh, v, v, v různých průmyslových odvětvích a myslím si, že musíme eh, najít některé obchodní nástroje, které budou fungovat daleko eh, rychleji. Děkuji. Pan Chuntis, děkuji. Dohoda EU-Turecko je temnou stránkou v historii Evropské a je to ostuda pro ty, kdo ji podepsali. Evropská unie se tím zbavuje problémů, za nějž sama zodpovídá. A přitom ignoruje, že Turecko pošlapává lidská práva i mezinárodní právo. Ženevská úmluva byla obětována na oltář tohoto postupu. Makedonská policie taktéž pošlapává lidská práva uprchlíků na hranicích. A nyní se mají ještě otevřít další vyjednávací kapitoly pro vstup do EU a přitom zároveň jsou porušována suverénní práva Řecka. Turecko neustále narušuje vzduška a také výlučná hospodářská zóna, tam se také odehrávají takovéto věci. Pane Tusku, evropští představitelé se postavili do role komparzistů a nyní má hlavní slovo pouze pan Erdogan. Děkuji, nyní paní Luňáček. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane předsedo komise, vážený předsedo rady, dámy a pánové. Dohoda s Tureckem prostě není řešením. To, co my zde děláme, není jenom to, že vyhošťujeme uprchlíky a Turecko je z části vyhošťuje potom do Sýrie. My také vyhošťujeme zodpovědnost. A to není hodno Evropy, hodnot a základních práv. Amnesty International vyjádřilo kritiku, měli bychom ji vzít vážně a měli bychom možná zřídit ad hoc misi poslanců, odborníků z občanské společnosti, abychom se podívali na to, co se skutečně děje. Protože pokračovat takto to prostě nejde. Potřebujeme legální přístup prostřednictvím resettlementu a hlavně, a zde a, no, hovořím ke všem těm, kdo říkají, ne, eh, nechceme přerozdělování, že solidarita není jenom jednosměrný provoz. Ale i já bych kritizovala rakouskou vládu. Nejenom eh, bizarní funkční tance v Dolním Rakousku, ale i uzavření Brenneru, tato hranice, která na základě EU byla tak dlouho otevřená, to je opravdu zarážející pro všechny jižní sousedy. Tyto hranice i ostatní hranice musí zůstat otevřené. Děkuji. Děkuji vám, než dám slovo dalšímu řečníkovi na jednu minutu, tak si říci, že z časových důvodů už bohužel nemohu přijmout modré karty. Doufám, že pochopíte důvody. A asi bude problém i s postupem každý, protože musíme skončit včas, takže pán Lundgren má slovo na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdůležitějším úkolem politika je hájit zájmy své země a proto zde dnes nestojím jako Evropan, ale jako Švéd. A proto jsem také proti těm hloupostem, které se zde vytváří v tomto parlamentu a neustále se snažíte moji zemi vtahovat do celé této situace. A nyní do země přichází celá řada migrantů a nyní vznikají panikářská řešení. Máme nyní dohodu se zemí, která porušuje lidská práva, která porušuje právo na svobodu projevu a dostává peníze Evropské unie tak, aby ta překonala své vlastní sreskotání. Je to země, která nepatří do Evropy, ale vlastně do Asie. Kdo si myslíte, že jste? Vy se snažíte evropskému kontinentu vnutit politiku, kterou nikdo nechce. Děkuji. Děkuji, nyní pan de Graaf na jednu minutu. Bez mikrofonu. Předsedové, bezvýzový styk s Tureckem, vstup do EU, několik miliard eur, to je skvělý díl s Tureckem. A komise také e, akceptuje genocidu Kurdů v Turecku, obchodování se zbraněmi s islámským státem, obsazení Kypru a co je nejsmutnější pro Evropany, větší násilí vůči ze strany migrantů plíživou islamizaci, obrovské náklady na péči o uprchlíky. Komise nemá žádný morální kompas. My jsme hlasem občanů a říkáme, už toho bylo dost. Tento špatný díl je třeba zrušit. Eh, uzavřete hranice, eh, zastavte migraci a pošlete migranty zpět. Děkuji a nyní na minutu a půl pan González Pons. Je moc jednoduché být přeborníkem v lidských právech, když se ty problémy dějí někde jinde, ale co když jde o nás? Je jasné, že uprchlíci musí projít řízením, ale pro některé je zřejmě důležitější to řízení než lidé. Rok po započatí uprchlické krize zase Evropa hledá řešení, která nefungují v reálném životě. Německo a Řecko musí udělat veškerou práci. Nepřátelé Evropy nejsou ty, kteří přejíždějí přes moře na pneumatikách. E, nepřáteli Evropy jsou ty, kteří vlastně tlačí uprchlíky na naše hranice a kteří se smějí vždycky, když my Evropané se vzdáme části svých zásad. E, nepřáteli Evropy jsou ti, kteří vyvolávají teror a ne ti, kteří před ním prchají. Turecko je součástí řešení, ale Turecko není řešením samo o sobě. Lidská práva to není služba, kterou si můžeme koupit za eura. Buď se v ně věří vždycky, anebo nikdy. A tato krize neskončí tím, že zavřeme dveře chudým Syřanům a že budeme eh, pouštět sem bez víz bohaté Turky eh, ani řízení hranic v Řecku se tím nevyřeší. Chceme-li být Evropany, má to svou cenu. Je třeba také být solidární a abychom mohli někoho poučovat, tak nejprve musíme jít příkladem. A velká část Evropy v poslední době nemá nikoho, co poučovat, nemá co poučovat ty, ty slabší, protože členské státy by v tomto případě by měly se spíše uh, poučit z práce komise. Děkuji. Děkuji vám. A nyní na minutu a půl paní Guillaume. Děkuji. Dohoda EU-Turecko, ať už se to jmenuje eh, jakkoliv, je uspokojivá? Já si myslím, že ne. A ti, kteří rozhodli o tomto ujednání, se snažili všechno zabalit do hezkého dárkového papíru. E, říkají, že to je v souladu s právem EU, s mezinárodním právem, ale přitom v terénu ta realizace vyvolává otazníky ohledně legálnosti tohoto schématu. O tom už mluvili jení. Vracení do Turecka, tady se e, přece musí respektovat první země azylu, bezpečná země, a je tedy otázka, zda eh, uprchlíci skutečně budou chráněni v Turecku. Eh, budou muset soudy rozhodnout o těchto otázkách, ale první dojmy spíše eh, ukazují, že to nefunguje. Otázka eh, mechanismu vracení vyvolává velké logistické problémy v Řecku, které má individuálně všechny posuzovat. Měly by být opravné prostředky pro uprchlíky, měly by být důstojně přijímány a zdá se, že ne vše je v souladu se zárukami, které byly popsány v dohodě. Je tady tedy snaha za každou cenu zastavit tok migrantů přes Egejské moře, ale je jasné, že se tomu uspůsobí ty eh, vlny a že půjdou prostě přes jiné cesty, eh, přes Libii, Itálii, Maltu, možná i přes Ukrajinu. Stále více tato dohoda vypadá jako nějaká, nějaký pekelný stroj, který by mohl být zcela nekontrolován a mohl by přispět k rozkladu evropských hodnot je třeba slyšet i tyto kritiky. Jak jste asi pochopili, já pocituji více než mnoho otazníků a výhrad k této dohodě k těmto nebezpečným opatřením. Bohužel tady není alternativní projekt kvůli nedostatku solidarity členských států. Děkuji a nyní pan Fandále na minutu. Paní předsedkyně, Trojský kůň je z Ankary. Dohoda s Erdoganem téměř nefunguje. Několik set uprchlíků eh, je nyní v Evropě dovezeno a jiní jsou zpět v eh, Turecku a příliv uprchlíků z Itálie, směrem do Itálie roste každou hodinu. A přitom bylo Turkům slíbeno, že budou moci bezvízově cestovat do EU a mají konkrétní vyhlídku na vstup do EU, jako tehdy trojský kůň i nyní se plíží Turecko do Evropy. A bezvýzový styk zde tým Juncker a Timmermans přišel o moji důvěru. Pět dní po nizozemském eh, referendu bylo Ukrajincům také slíbeno bezvýzové cestování. No co si vůbec myslíte? Je třeba lépe plnit povinnosti a přinést takový plán, který Eh, na vstupu provede selekci tak, aby se pomáhlo skutečným uprchlíkům. Děkuji a není paní Desarnes na jednu minutu. Děkuji. Musíme určitě vést s Tureckem dialog, už jenom proto, aby skončil ten hodný eh, obchod s lidmi, ale to rozhodně by nás nemělo odvrátit od vlastní zodpovědnosti. Evropa nemůže své asilové právo svěřit zemi, jiné. Naopak musí se z toho zhostit Evropa sama, musí harmonizovat, reformovat Dublin už konečně a zajistit bezpečné a legální cesty pro syrské uprchlíky, jak to například nedávno udělala Kanada. Navíc Evropa nemůže svěřit řízení svých vlastních hranic někomu jinému. Naopak musí eh, uzavřít dohodu o pohraniční stráži a systematizovat kontrolu na vnějších hranicích a to i svých vlastních státních příslušníků. Konečně Evropa nemůže nikomu jinému svěřit svou schopnost řešit nebo přispět k řešení konfliktu v Sýrii. Musí být mnohem aktivnější a zhostit se i své zodpovědnosti. Konečně. Děkuji vám. A na minutu paní Michal. Michals. Vážená paní předsedkyně, eh, vážení pánové předsedové, 27 vlád požaduje, vyžaduje, aby eh, Řecko eh, dělalo jako kdyby Turecko bylo bezpečná třetí země. 27 šéfů vlád ignorují to, když se lékaři musí vědomený starat o lidi, kteří byli zasaženi střelami. Toto je výsledek dohody, o které dneska hovoříme. Při vší solidaritě či řekům, aktivistům, celé Evropy je rozsudek Evropského soudního dvora. Eh, říká, že životní situace žadatelů o azyl v Řecku eh, znamená porušení článku 3 u Evropské úmluvy o lidských právech. Tak toto bylo vyhodnoceno. Podle slov euroskupiny dohoda EU Turecko eh, jenom toto zacementovala místo toho, aby se vytvořil rámec pro to, aby se splňovaly podmínky, aby se uvedla v platnost závazky z Ženevské úmluvy. Rada a komise musí přeskoumat přeskoumat toto selhání a e, musí to změnit e, a nesmí e, obrat Evropu o duši a budoucnost. Dohoda mezi Tureckem a EU neznamená, nepředstavuje řešení, ale je to jenom součást celého problému a je nutné že se podívat i na otázku syrskou a problému ku kurdsko, problém kurdský, tak aby se našlo mírové řešení. Děkuji. Další řečník, pan Erikson má minutu. Děkuji. Děkuji. Budu mluvit švédsky, mým mateřským jazykem. Ve Švédsku máme takové úsloví, které říká, ať se člověk chová a dělá cokoliv, tak eh, zadní část těla má vždycky vzadu. A když tady teď slyšíme, eh, že uprchlická krize má být vyřešena, a to dohodou s Tureckem anebo zavřením cest, po kterých se ubírají uprchlíci, tak to povede pouze k tomu, že cesty se eh, přesunou jinam. A to jsme například u Libie, nebo se zase vrátíme k otázce krizí, eh, ke kterým Evropa ostatně také přispěla. Eh, například eh, Libie, země, kde toto nefunguje. Ano, a co má v úmyslu Rada a komise udělat, aby to v Libii fungovalo, abychom měli fungující stát v Libii, aby se přebrala zodpovědnost za ty, kteří přicházejí do Libie, nebo strategie vůči Turecku, zavření hranic a tak dále. Toto není možné toto není eh, cesta, kterou se zlepší situace v Libii. Tady musíme za tyto evropské cesty převzít větší zodpovědnost. Ano. Minulý eh, týden bylo 200 eh, migrantů reportováno z Řecka. Toto předstíráme, že tady neexistuje vydírání. Ve stejný den to bylo 200 migrantů, kteří byli deportováno a 300 další do Řecka. Myslíte si skutečně, že lidé byli donuceni? Je to vyděračská eh, dohoda. Další tisíce migrantů budou propašováno do Řecka. Máme miliony uprchlíků v Evropské unii od minulého roku. Jak budeme chtít zadržet další tsunami migrantů? Musíme kontrolovat naše vlastní hranice a způsobujeme obavy, když vidíme, eh, že mm, eh, Británie přispívá k této frašce. Nemáme dostatek zaměstnanců. Jiné země mají stovky pobřežních hlídek. V Británii je to pět. Jsou tady toto jenom symbolická eh, gesta, mm, ale evropské hranice zůstávají zranitelné otevřené. Peníze eh, britských daňových eh, poplatníků jdou do Turecka, a tak aby se mohla uskutečnit tato vyděračská dohoda. Nemůžeme toto připustit. Předali jsme naše klíče do Evropské unie a proto musíme jít do Brexitu. Děkuji a teď na minutu a půl paní Gardini. Grazie noi qui ci stiamo focalizzando sull'accordo ue. Zaměřujeme se zde na téma dohoda EU-Turecko. To je samozřejmě správné, ale hovoříme o něčem, co by mohlo určitou cestu uzavřít. My víme, že ty migrační cesty se mění a já jako Italka jsem velmi znepokojena, protože zde Itálie se dostala opravdu do čela, pokud dojde Eh, ten změnám tras. A v Albánii už policie eh, zabavila celou eh, řadu nafukovacích člunů, které měly vyplout, podobně také řekové to učinili. Jenom mezi 15. a 19. březnem bylo chráněno ze středu moří na 4 tisíce uprchlíků. A to jsou údaje, které zveřejnily německé tajné služby. A uvedli, že na libijských březích čeká na 200 tisíc osob, aby se dostali do Německa. Jiné zdroje uvádí 450 tisíc osob, kteří se chtějí dostat z Libie do Itálie. A znepokuje nás i další věc. Byla zde výjimka z Dublinské dohody, a že by se e, zavedly hraniční kontroly, budou-li prodlouženy, tak tato situace možná bude trvat ještě další dva roky. To je opravdu tragický obraz Evropy, která se ohraničuje směrem na jich. Chci na vás apelovat. Eh, pokud to nebudeme řešit společně, tak ve středozemí útone Evropa. A není paní Piry na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Turecko a EU sebe navzájem potřebují, aby humánním způsobem řešili uprchlickou krizi. Celou řadu let jsme si mysleli, že syrská krize se nás netýká. A také jsme se příliš nezabývali osudem Syřanů, kteří hromadně prchali do sousedních zemí. To se změnilo teprve loni, když více než milion eh, uchazečů o azyl přišlo do EU. Způsob, jakým jsme dosud zacházeli s přílivem těchto zranitelných osob, eh, si opravdu nezaslouží kytičku. I malé evropské země nyní eh, přijímají uprchlíky, ale chtěná solidarita zdu není ta dohoda rozhodně není perfektní, není dostatečně naplňována. Ale co je alternativa? Že země budou zvyšovat své hraniční ploty a opevnovat je osnatým drátem a lidé budou tonout na moři. A to není moje Evropa. Je to do naší povinností nechat fungovat tuto dohodu a hájit naše výsostné vody. Dohoda s Tureckem musí naplňovat evropské mezinárodní právo. Zpráva Amnesty International o navracení syrských uprchlíků z Turecka je alarmující. Nyní je na řadě komise, aby se postaralo o to, abychom měli jasné záruky, že tato praxe ustane a do, pokud to nebude, není možné navracet eh, Syřany do Turecka. Ale je také třeba, aby představitelé evropských států dodržovali své sliby a umožnili legální migraci pro ty nejzranitelnější uprchlíky, kteří nyní jsou ještě v Turecku. Děkuji. Děkuji a nyní pan Sulík na jednu minutu. Děkuji vám. Při všech krocích, které Evropská unie podniká, ať už je to dohoda s Tureckem nebo společná asilová politika, tak se automaticky počítá s přerozdělením eh, migrantů po celé Evropě. A přitom se úplně ignoruje vůle občanů. Evropská komise odmítá vzít na vědomí, že občané nechtějí přijímat miliony migrantů do Evropy. Evropské politické elity jsou potom velmi překvapené, že čím dál tím více lidí odmítá EU a volí extremisty. Ano, měli bychom pomoci válečným uprchlíkům, ale tam u nich, neměli bychom je k sobě nastěhovat. A musíme chránit vlastní hranice. Tuto úlohu za nás nepřevezme žádná jiná země, ani Turecko. Pokud některá šengenská země není schopná nebo ochotná chránit společné hranice, tak musí Schengen opustit, ať už je to Řecko nebo Itálie. A budeme hránit nově vzniklou šengenskou hranici což se konec konců právě začíná dít na Brenneru. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Pagasatanura na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Proč by měla Turecko dělat dobře to, co bychom mohli udělat my? Měli bychom zachránit žadatele o azyl dnes, pane Tusku, mají prospěch spíše mafie. Máme konzuláty a ambasády, podporujeme bezpečný anzel a tranzit. Ale bohužel eh, byla tady nečinnost. Řecko konečně začíná plnit dublinské nařízení, ale policejním způsobem. A teď vlastně platíme Turecku, aby nás zbavilo problému utečenců. Hlavním problémem je přemysťování Eh, a to se nijak eh, nezměnilo. Lidé přicházejí už bez naděje a ti, kteří přežijí, nezapomenou na naše špatné zacházení. A v globalizovaném světě je toto pro nás časovaná bomba, pane Tusku. A populismus nepoklesne, spíše naopak. Thank you. Mr. Děkuji, pan Eck, na jednu minutu. Paní předsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně, je to smutný a beznadějný čas pro naši Evropu, která odbourává demokracie, právní stát a tuto situaci v Turecku trpí za účelem ochrany vlastních hranic a přitom zapomíná, že Evropa by měla být eh, unii hodnot garantem lidskosti a demokracie. Jak můžeme být dnes ještě hrdí na naši Evropu? Turecko přece jasně porušuje ženevskou úmluvu o uprchlících. A přesto EU ignoruje tento fakt a to přes veškerá varování různých lidskoprávních organizací i OSN. Drží se své e, dohody e, nečestného obchodování e, s lidmi a já se opravdu stydím jako nadšený Evropan a poslanec tohoto parlamentu se stydím za naše absolutní selhání. Potřebujeme jinou politiku. Potřebujeme hlavně politiku, která je lidská a politicky korektní, protože jinak zradíme evropskou myšlenku. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A na minutu pan Borgezio. Kia. Eh, pane předsedo, eh, tady je eh, pochybná právní jistota u smlouvy o Turecku. Je opravdu skandální, že se do takové země přesouvají migranti, když zároveň dochází k masovým deportacím. To je zarážející Turecko přece vůbec není z to vybudovat řádná uprchlícká centra pro evropské uprchlíky. Ano, je to jasné. Německo se tím chce chránit před dalšími vlnami uprchlíků. Ono, Německo právě je největším obhájcem této smlouvy. Ale jaká kritéria se zde uplatňují? O čem zde hovoříme? 300 tisíc uprchlíků stojí před brana, bránami Itálie. A v Turecku se hranice uzavírají. Prošlo pouze několik málo dnů a Turecko už vyhrožuje že eh, vše zastaví, že se vyváže z té smlouvy, protože mu Amnesty International vytýká to či ono. Ale takto se to řešit nedá. Děkuji. Rád bych, ráda bych informovala tuto sněmovnu, že máme problémy s catch the eye, se spontánním řečníkem. Bohužel nebudeme moci nikomu vyhovět Předložte prosím své příspěvky e, písemně. Nyní pan Brok na minutu a půl. Paní předsedající, pane předsedo Evropské rady, pane komisaři, já bych e, rád, pane předsedo i celé komisi, poděkoval za to, že této smlouvy bylo dosaženo. Pokud si přejeme, aby do Evropy proudilo méně migrantů a aby to byli pouze ti, kteří na azyl mají nárok, pokud si přejeme zastavit eh, činnost převaděčů, pokud nechceme, aby se lidé topili ve středozemním moři, tak to nejde jinak. A eh, musíme si uvědomit, že Turecko přijelo miliony uprchlíků za posledních pár let a mají právo být, eh, mm, aby jim bylo pomoženo. Musíme se postarat o to, aby děti mohly být vzdělávány. To je lidský přízvuk. Pokud chceme zakročit proti pašerákům, musíme se tomu věnovat na tureckých, na libijských hranicích. Pokud už lidé vyplují na moře, lze je pouze zachránit. Vnější kontroly nebudou fungovat na mořských hranicích, protože lidé už jsou na moři. To je pokrytectví. Pouze povrchní hodnocení situace. E, nechceme mít Evropu ohraničenou e, dráty, osnatými dráty. Já si to nepřeji. Nepřeji si takové dědictví pro naše děti. Proto musíme hovořit s našimi sousedy, což neznamená, že u Turecka neregistrujeme úbytek lidských práv či e, nesvobodná média. Turecko nebude mít žádnou slevu při přístupových jednáních o EU. Musí splnit všechno. Děkuji. For one minute now, Madam Sipel. A nyní na minutu paní Sipel. Děkuji. Dohoda členských států s Tureckem není správnou odpovědí na uprchlickou krizi. Je pravda, že potřebujeme spolupracovat s třetími státy, eh, včetně Turecka. Avšak členské státy nemohou čekat, že Turecko dožene tu scházející solidaritu mezi členskými státy v Evropě, případně ji nahradí. A k čemu nyní dochází? Turecko buduje masivní zeď na hranici se Syrií a pouze syrští eh, uprchlíci dostávají jakýsi ochranný status. Uzavírání smluv s Tureckem by mohlo být součástí či doplněním celoevropské strategie. Ta však schází. Nemáme ani rozdělování uprchlíků mezi členskými státy, ani pravý evropský program osidlování, ani program pro podporu těch zemí, které uprchlíky přijímají. Členské státy i Turecko musí spolupracovat v tom, co mají co dohánět v otázce uprchlíků. Děkuji paní Ford na minutu. Milí kolegové, k oceli. To je klíčový strategický sektor, a jde o pracovní místa a musíme e, pracovat na této problematice a rovněž na dopadu na jiná odvětví. Antidumpingová opatření jsou absolutně klíčová. My v EKR a ve Spojeném království se za to chceme zasadit. U migrace nejsou snadná řešení smlouva s Tureckem není dokonalá, může však být nápomocná. Zejména ti v šengenské zóně potřebují dlouhodobé plány proti zneužívání migrace, proti pašeráckým gengům, proti lepší ochraně hranic. Ale Evropská unie nemůže házet, zavalovat penězi nějakou třetí zemi za vágní příslip spolupráce. Spojené království není v šengenské mm, zóně a měli bychom přestat neustále strašit občany dopadem vyjednávání s Tureckem. Migranti nejsou zločinci. Avšak chaos na hranicích může být teoristy zneužit. Budeme silnější, když budeme proti zločinnosti pracovat společně. Paní Galperč na minutu a půl tisztelt elnök asszony biztos úr elnök úr! paní předsedkyně pane předsedo pane komisaři to je velice emotivní diskuze dnes a to není poprvé eh, kdyby jeden z mých voličů se mě zeptal, kolikrát jsme o tom diskutovali, tak nebych nebyla schopna odpovědět, pokud je, to je velice citlivá, citlivý kompromis, to je pouze částečný výsledek a samozřejmě rozhodnutí by mohlo být lepší, ale za těchto okolností to bylo to správné rozhodnutí mm, mm, na eh, západobalkánské trase. Nemůžeme mít lidi, kteří se tam pohybují bez kontroly. To je dobré rozhodnutí eh, zavřít tuto cestu převaděčům. To bylo to správné rozhodnutí. A my musíme opět zavést kontroly na hranicích. Rozhodnutí bylo přijato eh, pro eh, bezpečí 500 milionů občanů. A no, samozřejmě tím se zvýší břemeno pro Turecko. Je správné jim pomoci. Podívejme se na ten kompromis. Kompromis není perfektní, samozřejmě. Eh, Turci nebudou schopni nebo nebudou ochotni respektovat dohodu, tudíž dohled je nezbytný. Pan prezident Erdogan eh, řekl něco velice zajímavého o tom, zdáli budou schopni splnit podmínky této dohody. Podívejme se do budoucna. Hotspoty nefungují, systém registrace musí se reformovat. Eh, v těchto, v těchto táborech není dobré zdravotnictví, není tam žádné školství, to se musí zlepšit. Děkuji, pan Moras. Samozřejmě, paní předsedkyně, já sdílím tady ty um, problémy mm, a objevy, ale řekněme si upřímně dnes, mm, tato eh, dohoda v podstatě se opírá je před, o solidaritu, takže moje první otázka na předsedu rady je jednoduchá. To znamená, my ve výboru Libe, kterému já předsedám, my jsme Hovořili jsme Martinem Mervej eh, za komisi, on nám řekl velice upřímně, eh, tam eh, v těch kempech nezvládají registraci a já respektuji samozřejmě pracovníky komise, je to těžký úkol, ale na začátku jsme slyšeli předsedy rady, že otázky lidských práv a e, podobné e, obavy, které máme, e, vyřešíme ti tak, že skutečně zajistíte, že členské státy poskytnou veškeré prostředky, aby se to napravilo. Samozřejmě problém je vždycky v detailech a je třeba především dbát na lidská práva. Děkuji na minutu a půl, pan Niedermayer. Milí kolegové, za prvé dovolte, abych řekl, že přes všechny tyto obavy, tak já si cením snah vyřešit migrační krizi a děkuji radě i komise za angažovanost. Výsledky a rychlost nám ukazuje, kolik času jsme ztratili v minulém roce těmi průtahy. A teď je třeba eh, se zaměřit na budoucnost, aby došlo k pokroku a zaměřit se na jiné aspekty migrační krize a musíme e, nalézt i e, stejná řešení pro další oblast Středomoří. Bude to těžší než v Řecku, ale řecký příklad nám ukazuje, že to jde. Nyní dovolte pár slov k hospodářství. Před pár dny jsem zmínil, že mě se stá, že nyní e, politické problémy jsou větší než ekonomické. Asi je to pravda a to asi není dobrá zpráva. Dovolte říci, že v hospodářské politice musíme držet kurz Vlády musí e, respektovat dohodnuté principy, mas musí implementovat reformy a zlepšit situaci. V EU máme skutečně obšírnou agendu reform v daních a e, týká z toho budoucích vztahů s Čínou. Vyřešit tyto otázky, to je důležité pro naši budoucnost a já doufám, že e, se to podaří a vezmeme to s veškerou vážností. Děkuji, paní Garcia, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně. V této rozpravě jsme slyšeli hodně slov, eh, které hovořili, kteří hovořili o úspěchu a mm, takže pan Tusk především e, e, by měl udělat pořádek doma. E, to znamená, je třeba uznat, že došlo k selhání řešení migrační krize v posledních měsících. Je to selhání, je to krach, který vedl k té nucené dohodě, kterou spochybňují humanitární organizace a v prvních dnech aplikace již jsme viděli, že to tak je že to selhává a mm, veřejné mínění hovoří o tom, že bychom se měli stydět, a, ale politici si, třou, si tleskají, protože mm, to v podstatě oni ale tím zakrývají vlastní neschopnost plnit závazky a povinnosti, které by měli realizovat. Takový příklad ve Španělsku tak tam mm, e, mm, vláda pana Rachoje, e, ta přijala 18, 18 uprchlíků pouze, takže skutečně myslíme si, že tato nekompetentnost, neschopnost je akceptovatelná, když hovoříme o životech 100 eh, tisíců lidí, kteří utíkají před válkou a smrtí. Eh, je třeba, aby členské státy plnily své závazky, aby plnily principy solidarity. Projekt Evropy je ohrožen. My eh, přece nepíšeme poslední stránku naší historie tím, že ji zaplníme slovy o utrpení lidí. Děkuji, minutu a půl, pan Rangel Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane předsedo rady, pane komisaři, já bych tu chtěl velice jasně říci, že bychom měli stát po straně lidských práv v rámci této uprchlické krize. Tedy na straně lidských práv znamená vyřešit problematiku uprchlíků, konkrétně tedy přijmout je do Evropské unie. To znamená zahájit tuto naši solidární fázi. To je naprosto zásadní. Proto vnímám dohodu s Tureckem, což není dobrá dohoda, je to možná dohoda, ale je to pouze určitý způsob, jak získat čas, abychom ten problém vyřešili efektivně. A navíc, jak kritizuji i tento parlament, Eh, tak i legitimně portugalskou vládu, která tedy díky ekonomickým politikám, rozpočtovým politikám, které jsou opravdu škodlivé zemi, tak ale chci na druhou stranu zase pochválit portugalskou vládu za to, jak řeší situaci s uprchlíky, protože už tu máme důkazy, že nejen, že jsme schopni přijmout těch první, ty první čtyři tisíce, ale dokonce možná 10 eh, tisíc a jen tento týden už jich je u nás přes 1200. To znamená, portugalská vláda eh, tu vlastně ukazuje takový dobrý příklad a myslím si, že jít cestou dobrých příkladů by pomohlo vyřešit celou tuto krizi. Děkuji. Děkuji. A na minutu eh, pan Weidenholzer. Děkuji. Je důležité, že tento summit nakonec vedl k nějakému výsledku, protože v podstatě nemáme jinou volbu, než smlouva se Tureck- s Tureckem, i když je to složitá věc a e, není prostá rizik, ale jinak nebude fungovat strategie proti přílivu uprchlíku. Jsou to nutné kroky, mělo k ním dojít dřív a nyní je musíme bedlivě sledovat, zda se vše drží nastoleného kursu. E, implementace zatím pokulhává, nemáme dost personálu a pochybnosti ohledně porušování lidských práv musíme brát vážně. Tam musíme hlídat dodržování lidských práv a musíme zkoumat, zda se jedná o systém anebo o jednotlivosti. Musím nám být rovněž jasné, že se jedná o pouze jed první krok a potřebujeme šíře koncipované řešení totiž řešení, které bude probíhat v zemích původu a potřebujeme humanitární koridory, které budou fungovat řádným způsobem. Děkuji. Pan Karas na minutu a půl. Vážený zhromáždění. Oprávněně máme starosti a projevujeme je zde, ale já se táži, jakým způsobem by probíhala dnešní diskuse, pokud by nedošlo k uzavření dohody EU s Tureckem, pokud by komise nepředložila návrh společné azylové politiky. Pokud by komise a její strategie pro růst a pracovní místa nedostala schválení a souhlas rady Nacionalismus sílí, národní egoismy sílí. Evropě schází solidarita. A když vezmeme v potaz to vše, vedlo by to k ještě horší reakci jednotlivých států. Ještě více států by uzavíralo hranice a o to přece nejde nikomu z nás. To, že by smlouva neexistovala, by znamenalo více plotů, více negativních jevů, více porušování šengenského prostoru. Nechceme, aby byl uzavřen brnerský průsvík. Nechceme, aby takových situací přibývalo. Ale smlouva bude fungovat pouze tehdy, pokud budeme dodržovat mezinárodní zákony, pokud budeme zaručovat lidská práva a pokud budeme dodržovat e, i své závazky a ujmeme své odpovědnosti a budeme připomínat Turecku, že i ono musí se vyvázat ze své části. I domene je dobrým toho příkladem. Potřebujeme i řešení zde v Evropské unii bohužel s tím rada nepřišla. Děkuji, paní Toja, na minutu. to dohoda vznikla kvůli nutnosti, eh, protože eh, některé státy eh, odmítly plnit povinnosti, což je velice špatné. A teď musíme kontrolovat situaci v Řecku, v Turecku. A Evropa se musí chovat zodpovědně a proto to nejde hodit všechno na Řecko a na Turecku. Turecko, to se týká nás všech a například ženy, uprchlice, děti, a je třeba tedy mm, plnit naše povinnosti vůči nim, aby nebyly zneužívány a vykořišťovány. To je neakceptovatelné a to je naše konkrétní evropská odpovědnost, morální především, než institucionální a politická chceme, abychom prověřili možnost těch hotspotů, aby byly řízeny z Evropy, protože my přímo jsme odpovědní a e, my bychom měli tedy dbát na dodržování lidských práv. A závěrem, zde eh, vlastně eh, to je eh, jeden problém, ale jinde se také otevírá, protože třeba teď Itálie v nedávné době zachránila tisíc lidí na moři, takže i pro Itálii to bude velký problém. Takže teď i vůči Itálii bychom měli se chovat kooperativně a solidárně. Paní Šujice, děkuji. Vážený pane Tusku, pane komisaři, Dnešní diskuse a smlouva s Tureckem potvrzují, že politika je uměním možného. Smlouva rozhodně není ideální ani dokonalá, jak jste sám uvedl, ale jedná se o první konkrétní eh, krok, protože jak už předeslal kolega Karas, pokud by této dohody nebylo, měli bychom ještě větší problémy. Je nám známo, že v Turecku dochází k problému. Můžeme spochybňovat Turecko jako opravdu spolehlivého partnera. Víme, co se tam děje v oblasti médií či menšin, ale něco udělat musíme. Domnívám se, že v rámci možného musíme pokračovat, i když nám schází kapacity, i úředníky. Schází například pohraničníci na řecko-turecké hranici. Musíme k všemu ale přistupovat eh, solidárně. To říkáme od samého začátku. Zároveň se musíme chovat odpovědně. Je naší odpovědnosti nabízet nějaké řešení. Balkánská cesta je tedy uzavřená, nicméně znovu dochází k otevírání středozemní trasy. A na moři se žádné ploty budovat nedají. Musíme tedy přijít s něčím dalším. Turecko není jediným řešením. A já mám ještě jednu otázku na pana Tuska jakým způsobem máme v úmyslu monitorovat provádění této smlouvy a jakým způsobem budeme hlídat to, jak jsou utráceny ty 3 miliony eur. Děkuji, pane předsedo. Pan předsedo. pane předsedo rady, pane Tusku, ta dohoda, kterou jsme podepsali s, Turecko, s Tureckem, znamená blokovou demisi, blokové odstoupení od zodpovědnosti, které mají evropské vlády. Vzdáváme se tím našich legálních povinností politických i etických, tedy všech tří zároveň jsme se vzdali. Uh, my můžeme uzavírat dohody s třetími zeměmi, jsme tomu nakloněni, ale nesmíme se vzdávat našich povinností a za posledních několik eh, měsíců jsme na základě zavíráním hranic vytvořili takovou lidskou myší past pro uprchlíky a situace se zhoršuje. Situace je tak špatná, eh, že tu jaksi externalizujeme bez jaké, jakési možné kontroly tady tu situaci, povinnost, kterou měly plnit naše vlády. A už nemám mnoho času, ale chci konkrétně ještě zmínit děti, chlapce a holčičky, které nechráníme. Právě ty, kteří potřebují největší míru ochrany. A pane Tusku, vy víte, že toto je ilegální. Děkuji. Další řečník na minutu a půl, pan Kefalianis. Děkuji. žádná smlouva 18. března. No, to by bylo zneklidňující, kdyby něco takového nastalo. Ale to je na druhé straně jediný klad, který se o tom dá zde říci. Smlouva s Tureckou je eh, vágní, nepřehledná, znepokojující. Nyní má eh, mezinárodní platnost a zároveň bilaterální aspekt na řecko-turecké hranici. V Idomeny na severu Řecka jsou hranice uzavřeny. Co se tedy bude dít dál? Turecko obdrží 3 plus 3 miliony eur, ale zatím nezvládá potírání pašeráckých gangů ani eh, nemá vízový eh, program či zavedení víz pro severoafričany Dá se tedy do Turecka stále ještě cestovat bez víza a posléze pokračovat do Evropy. Navíc nemáme ani odpovídající asilový rámec. Řecko tedy je ve stavu, kde máme přes 50 tisíc utečenců, jejich přemístování, přesídlování je obtížné a jediným řešením je evropská integrace, společný přístup, posílení pobřežních hlídek. Evropa se zdá je bezmocná, kdykoliv země jako Libanon a Jordánsko eh, které přijímají miliony uprchlíků, um, nedokážou dohonit. Evropa si nedokáže ani důstojným způsobem poradit s jediným milionem uprchlíků. Na minutu pan Mavrides. Děkuji. Tato rozprava nám přináší jeden z největších problémů v Evropské unii. Některé ze těch záležitostí v té smlouvě v podstatě se nedá nikdy provést, což je ve vztazích s Tureckem už stará dobrá tradice. Tak už to probíhá posledních 20 let. Turecko nezajímá, co vlastně z EU podepisuje ono si to pak vůbec nebere vážně, neprosazuje to v praxi, což má své dopady nikoli pouze v Turecku, ale například i v další unijní členské zemi na Kypru. A pane předsedo Tusku, když hovoříme o e, Kypru, ten přece nemůžeme obětovat. Tady se neustále e, hovoří o tom, že budeme odsuzovat e, porušování lidských práv v Turecku. No to jsou pouhá slova, ale kdy dojde nakonec k rozhodnutí zbavit se pana Erdoána, nevyjednávat s ním, dodržovat principy, již se drží Evropská unie? Paní Niebler na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane předsedo rady, pane komisaři, milí kolegové, kolegyně, uprchlická krize, dostat ji pod kontrolu je jednou z největších výzev, před níž nyní EU stojí. Turecko je důležitým milníkem, nikoli jediným, ale důležitým, důležitým prvkem pro řešení Jde o to potírat ponižující pašerácké gengy, eh, dostat pod kontrolu zpracovávání dokladů uprchlíku a zároveň začít řádně chránit naše hranice. V tom smyslu ji podporuji. Problematické je samozřejmě to, co Turecko slíbilo za těch 6 miliard eur. Já se domnívám, že peníze jsou investovány dobře, ale e, jakékoliv další hlídání této situace je v rukou rady. My se k tomu můžeme vyjádřit. My budeme rozhodovat o případném přístupu Turecka k EU a tady znáte mínění mé politické skupiny. My jsme pro e, přednostní partnerství, ale nikoli pro přistoupení k Unii. To nahlížím kriticky. Děkuji. Děkuji, pan Stanišev, na minutu. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, v posledních týdnech jsme byli svědky nejrůznějších výkladů eh, smlouvy s Tureckem. Některé opravdu eh, extrémní. Někdo například tvrdil, že Evropa eh, přistoupila na takový faustiánský pakt, že kapitulovala. Musíme ale nahlížet na tu smlouvu jako na nutnou a užitečnou. EU byla příliš slabá a neschopná provádět vlastní rozhodnutí. Nyní bude vše o detailech, o způsobech provádění té smlouvy i po finanční stránce. Je jasné, že uprchlíkům je třeba pomáhat tam, kde se nacházejí, tedy poblíž Syrie, ať už v samotném syrském pohraničí nebo v Libanonu, v Jordánsku a v Turecku. Na druhé straně nesmíme zaprodat lidská práda, práva ani demokracii, ale tato smlouva nám dala prostor nadechnout se, začít konat, začít propracovávat konzistentní utečeneckou politiku. Děkuji, pan Kelly. E, já musím říci, že soucítím s panem předsedou Tuskem a zároveň je obdivuji, jak se snaží si poradit s touto neustálou krizí, přetrvávající krizí a je odvážné hledat řešení i mezi pochybujícími, mezi kritiky. Z humanitárního pohledu, když pohlížíme na navracení uprchlíku, tak zároveň to musí doprovázet určitý řád. Musíme přetavit chaos v řád. Ono je to vlastně vidět všude. E, tak jako už řekli předřečníci, nebylo by té, této dohody, nepokročili bychom a když hovoříme o e, těch 6 miliardech, oni nedostane do rukou Turecko. Ty budou věnovány uprchlíkům, e, díky nímž bude zajištěno vzdělávání, ubytování, výživa. Potřebujeme zaměstnávat e, nové lidi v Evropě a i tam musíme vše zabudovat do případného řešení. A nyní pan Zorino na minutu. Eh, pane předsedo rady, pane komisaři, rada prostřednictvím dohody s Tureckem a utvrzením priorit politiky obrany a bezpečnosti stvrdila, jak je naléhavá situace a je třeba vyřešit krizi s uprchlíky. Nicméně hovoří se tu také o financování, o postupech strukturálních politik a příslušných rozpočtových politik. Také se v červnu zavázala, že podpoří jednotný trh, digitální jednotný trh a také jednotu kapitálových trhů. A proto, pane předsedo, tady je smysluplná pouze jedna jediná otázka. Co očekávají členské státy nebo na co čekají, aby začali aplikovat to, co oni sami schválili? Už stačí slov, potřebujeme tu dobré příklady. Portugalsko nečeká, Portugalsko dělá, přijímá dvojnásobek uprchlíků, než o které bylo požádáno. Také podporuje národní reformní plán, aby reagovalo na potřeby eh, navýšit svůj potenciál. Toto potřebujeme, dobré příklady, které se budou dále multiplikovat aplikovat. Děkuji. Děkuji, pan Hockmark. Paní předsedající, dva závěry týkající se těch, kdo by rádi vrazili klín do Evropské unie a těm, kteří jsou pro roztříštění Unie. Samozřejmě, že migranti to je dlouhodobá záležitost, níž si neporadíme ze dne na den. Můžeme kritizovat různá řešení. No a Zároveň ale zvědomím, že žádné řešení nebude dokonalé. Co je ale jasné, pokud k tomu nepřikročíme společně, nezdaří se vůbec nic a to by byla ostuda. A zároveň zklamali bychom všechny ty, kteří prchají před brutalitou, před zvěrství. Je to zátěží eh, ale eh, eh, úradovali by se právě ti, kdo chtějí Evropu zničit. Ukrajina. Pokud se k Ukrajině odvrátíme zády, nastane v Ukrajině doba temna a Evropa nebude stabilnější. Proto apeluji na komisi, pomozte Ukrajině a pomozte sjednocené Evropě. Děkuji. Děkuji. Na minuty pan Andulakis. diskuse k eh, obchodě, eh, k té dohodě s Tureckem, když probíhaly před jejím uzavřením, tak jsme už všichni upozorňovali na určité mezery. Na druhé straně Turecko neustále EU vydíralo, žádalo stále více výhod. Nemůžeme ale um, zároveň eh, tvrdit, že pan Böhman narušil paně Erdoganův mír a eh, není tedy vhodné, aby tam se trvával. Řekněme si jasně, že smlouva fungovat nebude, ale zároveň ji potřebujeme, protože už jsme uzavřeli hranice na severu Řecka. Proto se tváříme, jako bychom neviděli, co se v Turecku vlastně děje, že se eh, v Řecku jedná e, nedůstojně s lidmi a v Idomeni a v Pireu se rovněž nedodržují evropské hodnoty. Tady v Evropě musíme zastávat evropské hodnoty. Potřebujeme program přesídlování a ti, kteří e, pouze v Evropě si chtějí vybírat to, co se jim hodí do krámu, ti, kteří chtějí bojovat v Evropě populisticky, tak si musí rozmyslet, jak vyřeší situaci paní Bereš. Děkuji, paní předsedkyně. K otázce dohody mezi Evropskou unii a Tureckem bylo řečeno všechno. Já bych chtěla eh, zmínit dva další závěry Evropské rady. První je, který říká, že v červnu během Evropské rady 28. června tak Otázka mm, měnové unie musí být na programu dne. Tato diskuze musí se připravit a já si přeji, ať je ten výsledek referenda ve Spojeném království jakýkoliv. Samozřejmě tam si přejeme, aby britský lid řekl ano té dohodě, která byla uzavřena. Takže ať je ten výsledek jakýkoliv, tak my musíme hned dát na stůl otázku, balíčku eh, finalizace měnové hospodářské unie. To zatím se vleklo a skutečně to bylo velice, je to velice naléhavé. A potom je to otázka eh, eh, mm, železářství, ocelářství. My jsme již tedy zvonili na poplach, protože zde je pokud jde o radu, tak nizozemské předsednictví musí zahájit akci tak, aby eh, reagovali na sdělení komise, aby chránili náš obchod. To je přece to, co čekají Evropané. Pane Tusku, pane Junkre, milí kolegové, já jsem pro konstruktivní vztahy s Tureckem Avšak současná eh, dohoda spíše připomíná nějaký vyděračský um, vyděračskou akci ze strany pana Erdoána. Eh, to též se týká eh, vyhrožování sabotáží těchto dohod, pokud nebude Turkům uděleno bezvízové cestování po Evropě. 2,5 milionu eh, uprchlíků se to týká. Nicméně současné chování tureckých eh, vládních představitelů nelze ignorovat. Zejména máme vážné indikace o tom, že právě Turecko umožňovalo eh, v Sýrii působení Daeše a al Nusry což přispívá k uprchlické krizi. Proto apeluji na evropské lídry, eh, držme se vlastních hodnot a prosazujme je i vůči Turecku. Děkuji. A nyní pan komisař Avramopoulos bude reagovat. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo eh, Tusku, dámy a pánové, já bych v první řadě chtěl vyjádřit poděkování za vaše opravdu smysluplné příspěvky, které jsou mnohem v souladu s náhledem komise. rád bych objasnil několik bodů. Naše vztahy s Tureckem to není o nějakém antagonismu, co se týče dynamiky moci. Jedná se o dohodu, která má vyřešit záležitost společným způsobem. Tedy oba, jak Evropa, tak Turecko, jsou pod velkým nátlakem. Jsme konfrontováni eh, stejnými výzvami a bezprecedentní situací. Spolupráce je zapotřebí. Pravdou je, že Turecko zvažuje, že tato spolupráce je takovým katalyzátorem na povzbuzení našich vztahů, stejně tak i evropské perspektivy. A tato nová kapitola ve vztazích mezi Evropou a Tureckem nemá být interpretována jako ústupek z našich základních principů a hodnot evropské demokracie. Naopak, je to příležitost pro Turecko přiblížit se k evropským standardům ve všech oblastech, jako demokratické hodnoty, právní stát, svoboda projevu, respektování práv minorit a řešení kyperské otázky. Právě je v evropském zájmu mít demokratické a stabilní Turecko jakožto souseda a je v zájmu Turecka mít Evropskou unii jakožto stabilního podpůrce a partnera. Ta uh, uprchlická krize nás přiblížila v duchu vzájemného pochopení a je třeba prokázat, zda opravdu myslíme vážně to, co říkáme a na čem jsme se dohodli. Uh, dohlížíme na to, aby všechny aspekty této dohody byly provedeny v plném souznění s evropskými a mezinárodními normami. O tom nepochybujte. V tom budeme pokračovat. Například turecké orgány schválili legislativu na zajištění ochranu Sýriců. A my jsme velice explicitně poukázali, že je zapotřebí zárok pro všechny ty, kteří potřebují ochranu, ať pochází ze Sýrie nebo z jiných zemí. Ohledně eh, liberalizace 35 ze 72 požadavků eh, bylo již splněno. Nicméně komise v to vyjádřila naprosto jasně. Pouze můžeme činit eh, nabídky, co se týče vízových požadavků, pokud všechna měřítka, všechny body budou splněny. A Turecko to ví a činí eh, maximální úsilí, aby splnili všechny ty body i pro vízové požadavky do června 2016. Ta dohoda se právě začala implementovat. Bylo tu 300 navrácených osob, 72 Syřanů bylo přijato Tureckem prozatím, ale to je pouze začátek. Příští týden komise formálně bude informovat o stavu implementace všech prvků této dohody. A dovolte mi, abych řekl následující. Tato dohoda je důležitým krokem pro dlouhodobé znovu obnovené vztahy a společným cílem tady je přiblížit se vzájemně i co se týče vzájemných hodnot, které jsem popsal na úvodu mého projevu. A v mezidobí komise se opravdu zapojuje v terénu v řešení situace v Řecku snažíme se rozšiřovat naše přijímací kapacity, zajištit, aby zranitelní, tedy ženy a děti, aby s nimi bylo řádně zacházeno. Naši lidé jsou tedy tam v terénu i na řeckých ostrovech, stejně tak na kontinentální pevnině a poskytují velkou pomoc řeckým orgánům. Členské státy musí i nadále eh, pokračovat v relokaci z Řecka a sdílím, co tu zaznělo, tedy že všechny členské státy musí dostat svým závazkům. Více než 50 tisíc lidí zadržených v Řecku, tak alespoň 70% z nich eh, je právě eh, plní podmínky pro relokaci. To by Podívejme se tedy nyní na další pravidla. Máme tu žadatele eh, z Libie v Itálie, nicméně eh, to prokazuje, jaká tam panuje nestabilita, jak postupují pašeráci a lidé nadále budou migrovat. Je to prostě tak jednoduché, jak to je. Je třeba pracovat na tom širším obrázku, protože eh, musíme i nadále vynakládat politické úsilí, abychom zajistili stabilitu v Libii a v Sýrii. A to znamená ale také stabilitu na evropských eh, hranicích. Ehm, máme tu takový harmonogram v komisi, který opravdu bude plnit naše závazky. Připravujeme zprávu a víme, že léto se blíží a to znamená, že musíme posílit také legální cesty pro eh, lidi, kteří si nepřejí být eh, nelegální. A tady za to děkuji poslancům, kteří zmínili právě tuto otázku. Nabí, na posílení našeho úsilí v oblasti resettlementu ano, tady spolupracujeme s Tureckem, ale týká se to také eh, zemí, jako je Libanon a Jordánsko, které přijali stovky tisíců uprchlíků, protože pokud Eh, bychom chtěli nějak uzavřít dveře uprchlíkům, to není možné. Musíme otevřít legální, schudné cesty. A lidé i nadále, pokud budou mít důvody prchat, tak budou i nadále přicházet do Evropy. A ne, nejedná se tedy jenom o naši morální a právní zodpovědnost je přijímat, ale také musíme uspůsobit naše politiky a připravit nějaký schůdný způsob, jak to vyřešit. Musíme tedy opravdu kontrolovat a zajistit eh, tedy právní ochranu pro uprchlíky. Někdo tu zmínil Dublin, ale my si nepřejeme provádět jen nějaké kosmetické úpravy. Potřebujeme mít takový Dublin, který zajistí solidaritu a rovnocené sdílení zodpovědnosti, protože ta stávající dohoda není udržitelná. A my víme, že to není jednoduché řešení pro tu velkou výzvu, které čelíme. Nicméně jedna věc je jistá. Musíme stát bok po boku a ne jeden proti druhému. To jsou hodnoty evropských institucí, členských států a takto vystupujeme i vůči našim sousedům a partnerům. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pane komisaři, milí kolegové, než udělím slovo panu předsedovi rady, obracím se na ty, kteří stojí na chodbách Věnujte prosím pozornost této rozpravě. Pane Tusku, máte slovo. Děkuji. Děkuji velice. Je zde celá řada aspektů této rozpravě, k nímž bych se rád vyjádřil. Za prvé, přesídlování. Jedná se o jeden z klíčových prvků evropského řešení. Tady rozhodně potřebujeme solidaritu, není o tom pochyb. Nicméně spáchali bychom chybu, kdyby se právě z tohoto nástroje stál nástroj hlavní. To by totiž znamenalo další pobídku migrantům. Vybízeli bychom nové migranty aby následovali už ti stávající. Proto bych zde postupovala opatrně, zejména v oblasti předávání této zprávy zbytku světa. V rozpravě pan předseda Kamal a Verhofstadt odkazovali na statistiky týkající se ilegální migrace v kontextu no, těch staronových tras. Mám na mysli zejména trasu přes středozemní moře. Já u statistik jsem spíše opatrný a sám k tomu mám důvod, oprávněný důvod. Nicméně dnes opravdu stojí za to se nad nimi zamyslet. Za prvé, balkánská cesta, tam je pravdou, že 150 tisíc ilegálních migrantů do Evropy přicestovalo od začátku letošního roku. Počty jsou však eh, počty vykazují klesající trend z měsíce na měsíc. V lednu to bylo téměř 70 tisíc, v únoru 50 tisíc, 30 tisíc v březnu a tisíc v dubnu. A teď si představme, pokud v lednu, v zimě jsme měli 70 tisíc migrantů, kolik by jich bylo přicestovalo v Dubnu, kdybychom nepřistoupili k těm opatřením, o nichž hovoříme. Za druhé, je rovněž pravdou, že od začátku letošního roku máme 20 tisíc ilegálních migrantů, kteří přicestovali středozemní cestou přes moře a tam počty narůstají. Tam však scházejí Syřané. Jsou to Afričané, zejména z Nigérie, ze Somálska, z Gambie, Genejské republiky a z pobřeží Slonoviny. Co to v praxi znamená? Pokud bychom neuzavřeli západobalkánskou trasu, měli bychom nyní tři, trojnásobně až pětinásobně více migrantů právě afrických migrantů, kteří by k nám cestovali přes Libii. Včetně těch, kteří byli v současné době zastaveni na hranicích, případně kteří se nechali odradit. Mnozí podtrhují, že prioritou by mělo být ustanovení evropských pobřežních hlídek. Já jsem pro, i když tyto hlídky ještě letos nemohou vzniknout. To je samozřejmé. Na druhé straně se musíme tázat, oč přesně jde v práci těchto, v činnosti těchto hlídek. Jde o zastavování a ověřování těch, kteří do Evropy cestují, anebo zda je máme odrazovat. Já se domnívám, že rozhodně by mělo mít by mělo jít o kontroly, což je přesně ta kontroverzní činnost, která probíhá už nyní. Na prvním místě je třeba chtít po národních pobřežních hlídkách, aby konali svou povinnost, odrazovali ty, kteří zde chtějí přicestovat a zároveň pomáhali těm, kteří už zde jsou. A my jim pouze můžeme pomoci. Předsedající, děkuji panu předsedu Tuskovi, děkuji kolegům. Tato diskusie je nyní uzavřena a chci informovat, že než přejdeme k oficiálnímu zasedání za přítomnosti prezidenta Portugalské republiky, pane Perhoštate, jsem uprostřed určité informace, sdělení, tedy než přejdeme k slavnostnímu zasedání za přítomnosti eh, prezidenta Portugalské